Donc vous avez la parole. Máte Chairman, Mr. Rudischhauser. Paní eh, předsedkyně, pan Rudischhauser je tady a on by se rád ujal slova. Jen ještě vyčkejme 10 vteřinek, než zaujme místo. Monsieur je vous donne la parole. Prosím, máte slovo. posledy. Madame la présidente. Paní předsedkyně, děkuji vám za to, že jste mi umožnila tady eh, pohovořit během několika minut, abych eh, se mohl vyjádřit k té pětileté zkušenosti v oblasti rozvojové politiky. A myslím, že můžeme říci, že se nám podařilo postoupit a učinit určitý pokrok v oblasti regionálního rozvoje. Mám tady seznam sdělení a seznam diskuzí, které jsme vedli s parlamentem, trvalo by to pěkně dlouho, než bych to celé přečetl. Na začátku jsme se hodně zabývali dopady mm, hospodářské krize. Prakticky jsme byli jedinými aktéry eh, v oblasti rozvojové pomoci, kteří nepřestali poskytovat eh, rozvojovou pomoc, potravinovou pomoc a tak dále. A dokonce jsme navýšili tuto rozvojovou pomoc, eh, protože tolik ostatních zdrojů vypadlo a myslím, že to v zahraničí hodně lidí skvětovalo s povděkem. Dále jsme pracovali na konsistentnosti společné politiky v oblasti rozvojové pomoci. Hodně jsme se věnovali potravinové bezpečnosti. Vůči tomu na začátku panoval velký odpor. A poté se nám také společně podařilo postoupit eh, v plnění cílů tisíciletí. Myslím, že máme eh, dobré výsledky, které můžeme vnímat eh, s píchou. Dále jsme také pracovali na oblasti efektivnosti nebo účinnosti rozvojové pomoci. Jsou to závazky z Buzanu, které jsme se snažili promítnout do praxi, bojovat proti roztříštěnosti eh, různých nástrojů, sloučit co nejvíce aktérů. A během toho týdne na, v Mexiku na konferenci o udržitelném rozvoji jsme to, myslím, prokázali dostatečně. Dovolíte, tak bych zmínil ještě tři věci. Agenda pro změnu, to bylo předmětem e, značných diskusí a já si myslím, že se nám podařilo určité věci eh, tady vyjasnit a myslím, že nakonec se nám podařilo se s vámi dohodnout na tom, co bychom chtěli změnit, co bychom chtěli zachovat a já myslím, že i komisař Píbalx je s tím výsledkem velmi spokojený. Eh, podařilo se nám redefinovat rozpočtovou pomoc. To je také součást naší pomoci. Jde o to, jak využít eh, finančního systému země. I to je jeden z těch závazků z Buzanu. A dále se nám podařilo zahájit eh, diskusy o období po roce 2015. To se hodně odvíjelo od výsledků našich diskuzí v New Yorku. Tolik tedy jenom eh, velmi rychlé zhrnutí celé řady otázek, které jsme tady společně projednávali. Ale eh, během té doby se také proměnil svět. Eh, některé ze států postupně bohatly, staly se z nich středopříjmové země a my jsme tomu museli přizpůsobit naši politiku. Znamená to odstupňování naší pomoci. My samozřejmě jsme velmi rádi, že se nám podařilo dohodnout se s parlamentem na těchto aspektech. Myslím, že ta dohoda je dobrá. Ale společně s vaší pomocí jsme také vyjednávali o novém finančním rámci. Myslím, že i tady můžeme s tím výsledkem být spokojeni. Jsme asi jedinou společnou politikou v rámci EU, jež nebyla seškrtána eh, v tom období 2014 až 2020 a to je také díky vaší pomoci. Eh, podařilo se nám dosáhnout dobrého výsledku i přesto, že eh, dosáhnout toho cíle 0,7 HDP. Dále se nám nepodařily určité věci, které nám velmi leží na srdci, jako je boj proti diskriminaci, boj proti obchodu s lidmi, e, k tomu ještě dochází v některých těch partnerských zemích a tady asi nemáme tolik důvodu ke spokojenosti. Přes e, koliká velmi živé diskuze a kritiku si myslím, že se nám společně podařilo postoupit tento agendě a chci připomenout také nedávnou dohodu o tom nadcházejícím období. A pokud to za komise mohu takto říci, v té dohodě o víceletém finančním rámci o, a o nástrojích pro nové období jsme pro parlament vytvořili novou roli v oblasti rozvojové politiky. A já vím, že jste teď hovořili o strategickém dialogu, ten je toho také součástí díky tomu mm, je teď parlament v trochu novém postavení a hlavně výbor DEVE eh, dokázal předjímat všechny tyto změny, dokázal ovlivňovat jednání. A ta jednání podle nás proběhla velmi dobře a my jsme eh, spokojeni s výsledkem, kterého jsme společně dosáhli. Tolik tedy eh, z mé strany. Já bych chtěl v každém případě poděkovat všem členům tohoto výboru za velmi konstruktivní dialog, eh, který jsme tady mohli vést v posledních letech. Myslím, že ta zkušenost byla pozitivní a rozhodně se nám společně podařilo dosáhnout více, než kdybychom eh, o to usilovali jednotlivě. Děkuji vám. Eh, já myslím, že to je velmi hezký konec té naší společné práce po pěti letech, to, že jsme se mohli ohlédnout eh, zpátky na to, co jsme se snažili prosadit, je eh, fakt, že eh, celá řada těch věcí byla pozitivní, přesvět tady byly některé neúspěšné. Teď se dostáváme k bodu číslo 8 na našem programu. Jde o globální řešení problematiky dětských manželství. náš první bod eh, na této veřejné části. To je velmi delikátní záležitost. Jde o rozvojové státy a o to, jak k tomu přistupovat, k tomuto jevu. Máme tady eh, zástupce eh, organizace Plan International, paní Tanja Kok, Eh, tedy mohla přijít jménem této organizace, já ji tady vítám a hned jí dávám slovo, aby nám provedla malý úvod do této problematiky, aby také uvedla svou studii na toto téma. Děkuji, paní předsedkyně. Present to the committee today on child marriage on behalf of Plan International. A děkuji že jste mě umožnila věnovat se problematice dětských manželství v rozvojových zemích, která se opravdu těší velké pozornosti v posledních dnech a měsících. Dětská manželství je problém, který um, vidíme na celém světě, zejména v Čadu, v Nigéru a eh, v Gvineji, ale rovněž i v Bangladeši a v Indii, tedy jak v Africe, tak v Ázii, ale stává se to všude, včetně Evropy. A hovořím-li o dětském manželství, myslím právně uzavřený svazek mezi dvěmi eh, jednotlivci, kde při nejmenším jednomu z nich je méně než 16 let. Dětské manželství postihuje většinou dívky, i když eh, chlapci eh, se vyskytují eh, rovněž. Budu se však věnovat zejména dívkám. Přestože je dětské manželství i obrovskou zátěží pro chlapce, například jak uživit rodinu, většinou na dívky dopadá mnohem vážněji. Mm, většinou má vliv na život dívek, které už i tak jsou velice bezmocné a žijí na okraji společnosti, ty nejchudší, ty zvenkova, ty nevzdělané. Jejich hlasy nejsou téměř nikdy slyšet. Například z nejchudších 25% domácností, tam je pravděpodobnost třikrát větší, že dívka bude provdána ještě jako dítě. Pár čísel možná vás překvapí, ale jsou stoprocentně pravdivá. Jedna na tři dívky v rozvojovém světě um, uzavírá manželský sňatek ve věku mladším než 18 a v těch zemích, kde k tomu eh, dochází nejčastěji, jsou to dvě dívky ze tří. 90 milionů dívek se stane nevěstami mezi dnešním dnem a rokem 2020. To je 14 milionů dívek ročně a pokud nedojde k žádným změnám, můžeme si to propočíst, že dodatečných 140 milionů dívek se provdá v dalších deseti letech. Je to opravdu alarmující. Budu se nyní věnovat příčinám. Pokud je neproskoumáme, nebudeme schopni si s tím problémem poradit. Seřadila jsem je do dvou skupin. První sociální a e, tradi- sociální normy a tradice a druhá chudoba. K tomu prvnímu důvodu. Eh, sociální eh, zvyklosti eh, často vedou k nerovnosti pohlaví, což vede k těmto manželstvím. Většinou jsou ženy a dívky hodnoceny jako mnohem méně významné ve společnosti. Dostávají méně jídla, čeká se, že zůstanou v domácnosti, že se budou starat o starší příbuzné. Nejsou často ani vlastní vlastníky pozemků či nemovitostí a e, pokud nejsou donuceny pracovat k poli, na poli, tak e, nemají žádnou důstojnou práci. Ehm, často e, právě dívky nejsou poslány do školy, pokud scházejí peníze. Někdy je takový přístup k dívkám ještě posilován legislativou. Například ve 146 zemích se mohou dívky provdat ve věku méně než 18 let se svolením rodičů. Pouze ve 105 zemích se to týká chlapců je málo hospodářských e, a jiných bariér, e, které by dokázaly být dodržovány. Například v Bangladeši už je dětské manželství zakázáno, ale e, přesto patří k Bangladeš k jedné se, k těmto zemím, kde je to nejběžnější. Často se takové manželství považuje za nevyhnutelné. Co s takovou dívkou jinak? V některých případech připadá rodičům zodpovědné provdat dívku, aby neupadla eh, v aby nebyla zneuctěna nebo aby ji nebylo pohrdáno. A za druhé, případně druhá příčina dětských manželství, to je chudoba. Chudoba je jak eh, tím pohonným motorem, tak i důsledkem. Dívka je často hospodářskou přítěží. Eh, to, že eh, bude provdána, znamená, že ji bude živit někdo jiný a často dokonce z toho plyne i věno. Ehm, často, protože jsou rodiče příliš chudí, musí dívka přerušit školu ehm, a pokud je mají rodiče na vybranou, je to chlapec, který tu školu dokončí. E, to je znovu, protože jsou dívky méně hodnotné, e, podřadné a je logické, že dívka bude provdána. Jakmile už je provdána, její šance vrátit se do vzdělávacího systému, například naučit se číst a psát, jsou opravdu mizivé. Skutečnost, že se dívka stává matkou, navíc nevzdělanou matkou, eh, působí řetězový efekt. Dívka neví, jak eh, vychovávat dítě. Eh, proto takovéto dětské manželství znásobuje chudobu. A obě tyto příčiny znamenají, že eh, k uzavírání manželství s dítětem dochází často a převážně na venkově. Eh, v Etiopii, v Bangladeši eh, se provedl výzkum, kde dochází jak k živelným katastrofám, tak k zvyšování cen potravin a tam bylo zjištěno, že opravdu to vede ke zvyšování dětských sňatků, protože je to strategie, ke které sáhnou jejich rodiče. Často tady zmiňuji vzdělávání. Je to jednoduše proto, že pokud dívka chodí do školy déle, její pravděpodobnost, že bude provdána, se snižuje. Tedy pokud se nám podaří dosáhnout toho, že dívka stále chodí do školy, podaří se nám spozdit její sňatek. Znamená to i, že bude mít méně dětí ve delších rozestupech a to vše je úměrně k stupni vzdělání. Rovněž takové děti jsou zdravější a je tam pravděpodobnější, že sami eh, vychodí školu. Tím tedy narušujeme ten začarovaný kruh chudoby. Jde tedy o to, že musíme zkusit zajistit, aby všechny dívky měly přístup ke kvalitnímu vzdělávání v bezpečném prostředí. Pokud totiž škola není bezpečná, je to další důvod, proč rodiče eh, dívky ze školy odvolávají, její vzdělávání přerušují. Další přednost toho, že dívka zůstává ve škole, je ta, že učitelé mohou zkoušet spozdit takovýto snětek například tím, že upozorní na porušování práv dítěte, případně na to, jak takovýto snětek dívce škodí a rovněž mohou zkoušet eh, pohovořit s rodiči a přesvědčit je, aby dívku nevdávali proč by nám na to mělo záležet? Kromě toho, že se znásobuje chudoba, což už samo o sobě je dobrým důvodem. Kromě psychologických a emočních důsledků jsou i dost vážné důsledky fyzické, jednak sexuální násilí a jednak zdravotní záležitosti týkající se těhotenství a e, porodu. Pokud je provdáno dítě, takovéto dítě ještě není připraveno k sexuálnímu styku. E, musí e, se sice konat, ale často se na dítě nahlíží jako na předmět a e, je to sex násilný. Navíc dítě ještě není z to mít vyzrálé těhotenství. Dívky, které jsou provdány takto brzy, u nich je pravděpodobnější, že potratí právě dívky mezi mezi věkem 15 a 19 let eh, potratí dvakrát častěji a pokud jsou to dívky ještě mladší, tak je tam pětinásobná eh, pravděpodobnost úmrtí ehm, rovněž i nově narozené děti mladých matek, i u nich je pravděpodobnější, že eh, zemřou. Co s tím můžeme dělat na, na interinstitucionální úrovni, komunitní úrovni i individuální úrovni. My jsme začali s takovou iniciativou, která se nazývá um, Ázie a dětská manželství. Zabýváme se Indií, Bangladešem a Nepalem. To jsou země, v nichž k tomu jevu dochází nejčastěji. A tam pracujeme na tom, aby každé dítě bylo registrováno při narození, abychom spolehlivě znali jeho věk, pokud je někdo chce provdat. Snažíme se šířit osvětu mezi dětmi, ale i mezi jejich rodiči a snažíme se rovněž vést ke změnám sociálních norem. A právě tím, že budeme spolupracovat s muži a chlapci, tak dosáhneme klíčových změn, protože většinou o životě dívek rozhodují muži. A na čem opravdu záleží podle nás je, že často rodinám připadá, že provdávají dívky, protože je to v jejich nejlepším zájmu, protože je chrání. Chrání je před tím, aby nepřišli k újmě. My jsme zjistili, že velice účinně funguje zakládání dětských organizací, klubů pro dívky, které se budou bavit o tom, co je čeká a možná se podělí i o to, jak s tím a v nichž se dívka seznámí se svými právy. I chlapci a tím budou lépe schopni ovlivnit i rozhodování rodičů. Zatím je to ještě vzácnost, ale přibývá jich a přináší to své plody, je možné, že rodiče opravdu dospějí k jinému názoru po té, co si své dítě vyslechnou. Pak eh, třetí způsob boje s tímto neřádem. Spolupracujeme s vládami. Pokud je to stále ještě legální, eh, prosazujeme, aby to legální nebylo, aby nikdo, komu je méně než 18 let, nemohl být provdán bez souhlasu rodičů a snažíme se vládám umožnit, eh, aby byli schopni poskytnout všem dětem kvalitní vzdělávání, včetně středních škol pokud dovolíte, tak nakonec zde vyjádřím pár námětů pro vás, evropské poslance, kteří rovněž mohou s tímto bojovat. Za prvé, programy, unijní programy. Vážíme si vaší podpory vzdělávání a e, rozvojový rozpočet. To, že dívka vydrží ve škole, chodí do školy, předchází uzavírání dětských manželství. Pokud se tedy podaří v nejbližších sedmi letech prosazovat programy, eh, které budou pomáhat při prosazování mm, všeobecného, jak eh, základního, tak i středoškolského vzdělávání, pomůže nám to. Za druhé, možná lepší investice eh, do eh, takzvaného hospodářského posilování eh, mládeže, které umožní dívkám hledat si práci po té, co vychodí školu, spolehat sami na sebe. A za druhé, je to akční plán pro lidská práva. Tam brzy propukne kampaň o dětských sňacích, je to ale spožděné, možná byste mohli zkusit zjistit, eh, kde se to nachází, v jaké fázi a možná se i toho účastnit do budoucna se to bude muset obnovit. Bohužel předsedkyně přerušuje, bohužel už nemáme čas. Tři, ještě tři minuty. My tady máme velice drahé minuty. Dovolila byste mi ještě dokončit? Předsedkyně říká, děkujeme, že se nás informovala o důležité činnosti organizace Plan International. Je to opravdu významná práce, jsme velice rádi, že jsme obdrželi tuto zprávu, ta je k dispozici všem. Pan ne, Gustafsone, chcete se k tomu vyjádřit? Tak se mi kůrfáne. Och, eh, I will speak Swedish. If you... Já budu hovořit švédsky. Pokud tedy někdo náhodou švédštinu neznáte, tak si prosím vemte sluchátka. Ano, já jsem velice vděčný, že jsem si mohl vyslechnout tuto prezentaci, protože se jedná o opravdu zásadní téma. Jedná se o důležitou součást rozvojové politiky v rozvojových zemích, protože pokud se nedočkáme rovnosti dívek a chlapců, vzdělávání dívek, se nám nikdy nepodaří dosáhnout úspěchu ani v té rozvojové činnosti. Máme zde samozřejmě mnoho různých faktorů a dětská manželství jsou jedním z těch významnějších. E, osvěta mezi dívkami jde ruku v ruce e, s tím, jak se může e, tato země dále rozvíjet. Já jsem tedy výslovně chcel, chtěl poděkovat za vaše úsilí i za to, jak tu osvětu šíříte. Mám otázku. Nakousla jste určité téma, které se zdá, neměla jste možnost dokončit doporučení eh, pro EU co konkrétního ještě byste pro nás měla? Možná jste už eh, tu polovinu zde zmínila. Co ještě by mohla EU dělat proto, abychom předcházeli dětským sňatkům? Víme, že problém existuje, ale co bychom konkrétně v té věci mohli udělat? Myslíte si, že bychom měli eh, započít s nějakými konkrétními programy? Eh, proč se nám nedaří dosahovat lepších výsledků, když přece přesně víme, že ten neřád existuje. Herr Svensson, du har so ordet. Pan Svensson? Děkuji vám. Děkuji také za prezentaci. Já mám eh, následující otázku. Uh, Bangladeši od roku 99 mají zákon, od roku 1929 mají zákon, který je podle mě neobhajitelný. A jak tedy můžeme i nadále poskytovat rozvojovou pomoc v Bangladeši? A je to hodně peněz. K tomu by přece měly být připojeny podmínky. Zejména pokud eh, chceme bojovat eh, proti dětským manželstvím, eh, a přestože to umožňuje místní legislativa. Teď dám slovo komisi na dvě minuty a poté službě pro vnější činnost také na dvě minuty. A za komisi je tady Maxence Dogla. Děkuji eh, paní předsedkyně za to, že jsem dala příležitost se vyjádřit. Děkuji také za prezentaci, kterou jsme tady slyšeli. Já bych chtěl pouze upřesnit, že Komise samozřejmě nesedí se rukama za zády. My máme program, který se týká, a který eh, jsme vypracovali společně s UNICEF, a který eh, se klade eh, bo, za cíl boj proti manželstvím dívek, vzhledem také k velmi špatným výsledkům, ke kterým ten program dospěl v Indii. To byl program, který byl zaměřený Eh, přesně eh, na, s tímto cílem zakázat eh, tento jev. My jsme se snažili v komisi připravit globální přístup, který by měl podpořit povědomí o právech dítěte a s tím souvisel také tyto dětské sňatky. Jde o to, jak bylo proti těmto tradičním praktikám, které spočívají v tom, že dochází například i k mrzačení pohlavních eh, orgánů dívek a k dalším praktikám, které rozhodně nejsou eh, správné. A až do roku 2020 proto máme program, eh, který jednak je souvisí s podporou demokracie a lidských práv. Chceme v rámci něj se zaměřit na posilování práv dětí a chceme, aby tam specificky byla udána tato reference boj proti tradičním praktikám. A potom je tady program pro Public Good and Challenges, který má také za cíl zlepšit eh, životní podmínky dětí. Pak máme některé strategie, které si přímo možná nekladou za cíl boj proti této praktice, ale mohly by k tomu eh, minimálně přispět a změnit ty dopady. To se týká například vzdělávání dívek, týká se to také eh, ochrany eh, dívek eh, před úřady, takže lepší eh, matriky. A dále jsme nedávno spustili další projekt, který by se měl zaměřovat na těhotenství nezletilých. A máme strategii na boj proti tomuto jevu. To také souvisí s těmi dětskými sňatky. A my jsme teď vyhlásili veřejnou soutěž, celkem máme k dispozici 28 milionů euro. A také máme tento manuál, který eh, se týká toho, jak integrovat všechna práva dětí do programu, do projektu. To je manuál, který eh, nám právě UNICEF eh, poskytl, takže my se postaráme o co největší nejširší distribuci tohoto manuálu. Děkuji, teď dám slovo službě pro vnější činnost. Pan Mateo Gomerato. A prosím, dodržte ten řečnický limit. Děkuji vám. Děkuji. Já tady jsem za uh, odbor pro parlamentní záležitosti. Bohužel náš odborní na lidská práva tady nemůže dnes mezi námi být, ale předal mi určité poznámky které zde přednesu. Nejdříve doplním slova svého předřečníka. Díky systematickému působení EU aktivně um, bojuje za um, soudržný přístup ochrany dítěte v rámci eh, vnějších vztahů, což znamená, že 60 delegací už považují ochranu dětí jako za prioritní záležitost. Systematicky se o tomto tématu zmiňujeme i v rámci našeho dialogu o lidských právech s rozvojovými zeměmi. Náš akční plán pro rovnost pohlaví a rovněž i v rámci strategického rámce týkající se demokracie a lidských práv, rovněž mají mezi prioritami takovou činnost, která se snaží zamezit sňatkům dětí a nuceným sňatkům. ESVČ rovněž v současné době společně s Belgií připravuje takový návrh podmínek, případně rámce, eh, který pomůže i těm, kteří chtějí politicky bojovat eh, s předčasnými sňatky a podporovat práva žen a dětí po celém světě. Eh, Jak už komise se zmínila, v rámci iniciativy pro lidská práva poskytujeme i finanční pomoc a kromě dvoustranných iniciativ musím zdůraznit, že i multilaterálně vedeme kampaň, která se snaží předcházet předčasným a nuceným sňatkům a ta eh, stále nabírá vyšších obrátek a v roce 2013 byla i velká konference o statusu žen, iniciativa komise, na které jsme se zavázali eh, předcházet násilí proti ženám a e, mít speciálně zaměřené preventativní plány. A madame Tanja Cox. A nyní bych dala paní Tanja Cox zase slovo na tři minuty, aby mohla zareagovat na připomínky. Um, co konkrétně můžeme udělat, co ještě neděláme? Um, můžeme zkoušet sledovat peněžní toky, abychom věděli, zda se opravdu dostávají k ochraně dětí. Měli bychom být univerzálnější ve svých přístupů a zkoušet zpracovávat, jak vypadají práva dětí v různých zemích, na různých území, například i v rámci SVČ by měl být lepší přehled podmínky, podmíněnost pomoci. Já jsem proti takové univerzální podmíněnosti, ale mělo by se umy, vždy u úměrně a zároveň záměrně bojovat se násilím široce pojatým vůči dětem a rovněž zkoušet vést k o světě rodičů, kteří často ze svého pohledu jednají v nejlepším zájmu dítěte a nemají víceméně na vybrano ze svého pohledu. Tam vstupuje do hry sociální ochrana. Pokud budeme mít systémy sociální pomoci, eh, sociálních služeb, tak rodiče nemusí to dítě provdávat. Často ale tam právě jsou obrovské střihy do rozpočtu, máme velice málo finančních prostředků, firmy často neplatí platí daně v zemích, v nichž působí. A tady bychom mohli vést kampaň v rámci parlamentu evropského a vybízet, apelovat na eh, mezinárodní firmy, aby zdaňovali své příjmy v těch zemích, v nichž působí, aby je nepřesměrovávali do daňových rájů. Pokud vy například cestujete do těchto zemí, Pomohlo by nám, kdybyste právě s příslušnými úředníky, případně svými protěžky v parlamentech těchto zemí, se zmiňovali o nutnosti legislativy, která zakáže dětská manželství. Můžete žádat o přeskum, například vůbec pravidel pro uzavírání sňatku, aby nediskriminovali dívky a apelovali o zvýšení sociální ochrany dívek, žen a rovněž o registraci všech narození. E, to bude z mé strany tedy vše. So, thank you very much for the... Děkuji za takto výtečnou práci, kterou odvádíte. Děkuji organizaci Plan International. Ordre du jour à présent. A nyní máme podle programu přistoupit ke strategii o e, rozvoji v Tichomoří. A já bych chtěla hned přát slovo autorům této studie, aby nám představili hlavní závěry. Chtěl bych poděkovat eh, delegaci Evropského konzorcia, které připravilo tuto studii, kteří jeli do toho regionu a kteří přijeli, aby nejprve to Edwy Wedding, Tak, herr profesor. De har ordet for ti minutter. Děkujeme vám, pane profesore. Máte 10 minut na představení této studie. My k tomu máme PowerPointovou prezentaci, mohl tě poprosit o její spuštění. A zatímco to, na to čekám, tak bych chtěl říci, že v této prezentaci nové studie o Tichomoří se pokoušíme zhrnout eh, naše závěry. Mám tady svého kolegu, který potom bude hovořit o těch hlavních doporučeních. Tato studie má čtyři autory, potom několik spolupracovníků a přispěvatelů. Ty čtyři autoři, kromě nás dvou, eh, jsou Keg Linden a Kamila Boravek. Ti jsou tady dnes přítomny. Počkám na tu prezentaci. The um, Pacific Islands region. Hovoříme tady o eh, regionu, kde jsou Tichomorské ostrovy, zejména. To uvidíme hned na této mapě. Tichomorské ostrovy Mají asi 11 milionů obyvatel. Eh, to přírodní prostředí eh, začíná o například korálových útesů, atolů, ale jsou tady také kontinentální státy, například eh, Nová Guinea, Papua. A další slide teď prosím. Biologická diverzita v Tichomoří se odráží také v kulturní rozmanitosti. Eh, Tichomoří je domovem 20% světových jazyků. Evropská unie musí přistupovat k této rozmanitosti zdrojů, obyvatel, ekonomiky velmi citlivě. Toto je oblast, eh, kde máme pocit, že jsou je tady velmi rozptýlené Eh, obyvatelstvo, které je od sebe odděleno, ale přitom tyto obyvatele mají spolu hodně společného. Nezávislé národy v Tichomoří patří k malým eh, rozbojovým ostrovním státům. Tato definice ale zahrnuje eh, různé podmínky, například Papua Nová Gvinea, která má 7,5 milionu obyvatel, až po velmi malé ostrovní státy. Malý atol Turvalu má například výlučnou ekonomickou zónu 750 tisíc eh, čtverečních kilometrů. A stejně tak eh, atol Kiribas, který má 100 tisíc obyvatel a 700 eh, čtverečních kilometrů, má 12. největší hustotu obyvatelstva což znamená, eh, že tady jsou také velmi bohaté námořní zdroje. Eh, Obyvatele vždycky žili z moře a u moře, eh, zvládali také plavbu po moři, měli velké kánoje a o moře se opírají ve svém ekonomickém rozvoji. Jsou tady, je to také centrum migrace tuňáků. Eh, země nabízí eh, ukryt eh, domov. Některé velmi malé atoly, velmi nízké atoly jsou zranitelné, ale je tady celá dalších ekologických rizik, například těžba dřeva, těžba surovin. Většina tichomorských obyvatel pořád žije s minimem infrastruktury, a, ale mají tradiční práva na rybolov a na obdělávání země. Velmi často je to pouze výměna hospodářství, ale eh, postupně zrůstá závislost na globální ekonomice. Tichomorské národy mají velmi důležité zdroje. Eh, těžba dřeva znamená, eh, znamenala to, že tady ubývá lesů, ale eh, například lov tuňáků pořád je velmi ekonomicky významný. Tady hovoříme o dopadech klimatických změn. Eh, už tak je to region, eh, kde často byla zemětřesení, sopečné výbuchy, tsunami. Teď tyto státy se potýkají s acidifikací oceánu, sucha, bouře, například na Šalamounových ostrovech. Zažili minulý týden mm, extrémní počasí a tyto regiony jsou velmi citlivé na eh, vzestup moře. Tady, eh, vzhledem tomu, že tady je velký počet států, tak eh, je tady také nejvyšší poskytování rozvoje pomoci na hlavu. Tato oblast dostane 1 až 1,5 miliardy ročně, což je pětká více na hlavu než například oblast Sárské Afriky. Evropská unie tady má zvláštní postavení, v této pomoci. Mezi roky 2008 až 2013 Evropský rozvojový fond eh, poskytl až 400 milionů euro skupině AKT. Jsme tedy druhým největším eh, dárcem ale dochází tady ke geopolitickému soutěžení a čím dál tím větší roli hraje Čína. Finance poskytnuté Francii, Kaledonii také tady doplňují ten obrázek. Tichomorské národy nejsou na pasivními příjemci pomoci, ale mají také regionální organizaci, která se snaží o další rozvoj a vést dialog. Jde o to, aby vztahy, které tento region má se zbytkem světa, byly čím dál tím eh, rovnoměrnější. A teď přidám slovo svému kolegovi Tony Krukovi. Tyto ostrovy mají svou dlouhou historii, eh, neustále tady dochází ke stýkání eh, s dalšími regiony a prosazování vlastních ekonomických zájmů. Živobytí lidí se odvíjí od přírodních zdrojů, a čím dál tím více jsou pod tlakem. Kolektivní zájmy v Tichomoří také vytvářejí specifický tichomorský kontext pro regionální rozvoj. Jde o velký význam místa a pevniny, eh, velmi obzená role státu v poskytování služeb, což znamená, že staré vedem velmi těžko eh, nařizuje rozvoj ze zhora. Z této perspektivy Evropská rozvojová strategie pro tento region je také o tom, jak nabídnout rovnocený vztah. Kritici eh, dárcovských zemí, tady, eh, jich je tady čím dál tím více, je nezbytné, aby eh, ten diskurs zohledňoval různé aktéry, například ta pomoc by měla být bez jakýchkoliv dalších podmínek, a měl by také vzniknout fórum pro to, aby tichomorský obyvatele mohli více rozhodovat o tom, na jaké účely budou tyto prostředky využívat. Ta kritika eh, obsahuje několik argumentů, například kritický postoj k Novému Zelandu a k Austrálii, které jsou členy tohoto fóra a současně jsou také největšími dárci. Uh, s tím, že by eh, to mělo spíše probíhat prostřednictvím nadnárodní organizace. Ta kritika se netýká Evropské unie, spíše eh, toho uspořádání v celém regionu. Jeden, například vládní minister těchto ostrovů, říká, že Evropská unie by měla eh, komunikovat přímo s tímto fórem, protože ten vztah má čím dál tím více vrstev Tichomorské státy AKT se snaží posílit také svůj vliv v rámci toho celé skupiny států AKT. Nejde jenom o peněžní pomoc. Myslím, že tento vztah se odpírá o historické vazby a e, vyplývá také se zdrojů, které tyto státy mají k dispozici. potřebujeme identifikovat, jak by Evropská unie měla reagovat a tím pádem zlepšit účinnost své pomoci. Je důležité, abychom vypracovali strategii, která bude mít eh, eh, jako své cílové datum 2020. Je potřeba také přímo hovořit o tom, na jaké projekty eh, předělovat prostředky. Je tady kultura byrokracie a reporting, je potřeba, aby eh, záměry všech partnerů byly jasné. Někteří schvalovací úředníci a úředníci delegace EU si stěžují na to, že eh, projekty se odvíjí od časových potřeb a od lobbystů, kteří v Bruselu jsou velké peníze. Jde tedy o to, jakým způsobem jsou využívány lidské zdroje AKT tedy podepisuje projekty, které ale se neodvíjejí od reality. Už jste, eh, už eh, vypršel eh, váš čas. Děkujeme vám za vaši prezentaci. Teď mi dovolte, abych dala slovo panu Telimu. A vy máte pět minut. A prosím, snažte se využít těch pět minut pro to, abyste nastínili ty hlavní argumenty. Pět minut by k tomu mělo stačit. Thank you, Madam Chair. Um, I, I... Děkuji vám. Využiji této příležitosti, abych poděkoval Ekopasu za um, příležitost, že zde mohu s vámi být a že se jedná o vlastně klíčový milník Eh, který eh, má eh, podobu této zprávy. Já se jmenuji Tevi a pracuji v IUCN, ochrana přírody je mým tématem a budu hovořit o kontextu této zprávy. Vážení kolegové poslanci, rád bych zdůraznil tři záležitosti, které se týkají nás, kteří žijeme na těch ostrovech a našeho regionu. EU je druhým největším dárcem a priority ty jsou zde zmiňovány, ty jsou nacházeny a e, pak se jimi řídíme při alokaci dalších tranší a i v oblasti životního prostředí a řízení našich přírodních zdrojů. To jsou ty dvě klíčové priority do další etapy. Já chci něco navrhnout. Rovněž chci, abyste to zvážili, totiž, že velice často v Tichomoří eh, máme eh, finanční pomoc, která opravdu se řídí určitým projektem a není tomu nutně vždy tak, že by reagovala na strategie, které jsou vypracovávány vnitrostátně a které rovněž mají v pozadí určité projekty. Takže já mám takový návrh je třeba integrovat ten přístup. Je třeba se zabývat prioritami a rozvojem Tichomoří tím, že zintegrujeme eh, ty priority i naše priority a podíváme se na vše šíře a nikoli pouze v kontextu jednotlivého projektu. Určitě si těch projektů v našem regionu velice ceníme, ale berme v úvahu i skutečnost, že velice často projekty, na které jsou peníze, se zabývají pouze jediným aspektem či jediným problémem v rámci výzev, s nimiž si musí poradit místní komunity. Takže to byla první věc. Druhá věc, kterou bych se, o které bych se rád zmínil. Klimatické změny, to je jedna z klíčových priorit. A vy jste podepsali 35 milionů mm, dohodu tedy o pomoci ve výši 35 milionů. Jsme velice vděční, ale rád bych si dovolil takové doporučení. Uh, oblast, která zatím není dobře pokrytá dárci ani eh, dárcovskou pomocí, totiž propojení reakce na katastrofy a pomoc eh, v rozvoji. Totiž eh, to propojení vlastně v mnohých projektech vůbec není. Máte tedy echo, máte pomoc v oblasti nějakých živelných, nečekaných událostí. Ale e, často najednou je tam silný řez mezi pomocí e, v případě katastrofy a pak toho pomocí v tom, aby se ta země dostala zpátky do chodu. Rád bych tedy, abychom se na to soustředili, protože přizpůsobení se klimatickým změnám si to žádá. A druhá věc, potenciál paní předsedkyně, pro spolupráci v souvislosti s technologiemi obnovitelných energetických zdrojů a zejména zaostřit na technologie, které už mají pilotní projekty zde v Evropě, zejména tedy v Evropě, konkrétně udržitelná technologie pro dopravu. Totiž um, plavidla poháněna větrem. Máme tady ilustraci ekopasu, to jsou kanoe, které cestují Tichomořím. A já to musím zde říci, nám schází ta technologie. Nepodařilo se nám se jí věnovat a z nějakého důvodu vy v Evropě stále ještě eh, máte tu technologii k dispozici. Mám tedy takový návrh. Uh, Zkusme si vyměňovat náměty, nápady i informace týkající se technologie, týkající se větru, větrného pohodu, pohonu a uplatnit je pak na pohyb plavidel po Tichomoří, tam to má obrovský potenciál uplatnění. Thank you very much, Mr. TV, and also for... Děkuji, pane Tevi. Rovněž děkuji za to, že jste respektoval čas. Pan Ponga se hlásí jako další. Merci, madame la présidente. Děkuji. Já bych nejprve chtěl poděkovat autorům této studie. Eh, já si myslím, že je velmi zajímavá. Jako jeden z poslanců, který původem pochází z tohoto regionu, jsem velmi rád, že eh, konečně se mu dostává eh, zasloužené pozornosti na tomto výboru. této studie se také hovoří o geostrategické důležitosti tohoto regionu. To zapadá do Azie, Tichomoří, do té strategické osy, kterou máme v našem programu. Taky jsem velmi rád, že tady byl eh, zdůrazněn princip eh, partnerství a to oslabení tradičního vztahu dárce-příjemce pomoci. Tento region by měl být dokladem konsistentnosti a koordinace našich politik. Myslím, že to je velmi relevantní pro naše práce. Chtěl položit jednu jednoduchou otázku autorům a sice jak bychom mohli dosáhnout toho, že tyto, tato zámořská území která milostí patřila k Evropě eh, a jsou v Tichomoří, jak by se mohli stát jakými si vyslanci, ambasadory Evropské unie eh, v širším regionu. Co můžeme udělat to, abychom mohli využívat těchto států, jaké si nositele našich hodnot. Děkuji, pan Neusser má slovo. Já von meiner Seite auch vielen Dank. Ano, já bych eh, také chtěl mnohokrát poděkovat všem, kteří pracovali na studii a také je přednesli. Myslím, že jste se zmínili o důležitých tématech eh, změny klimatu, obnovitelné zdroje energie. To jsou oblasti úkolů, kde Evropská unie se může skutečně ještě více angažovat. Myslím ale, že bychom se měli dopracovat k tomu, že pouze společná spolupráce ve rozvojové politice je možná, například ve spolupráci s Čínou, s Novým Zélandem, s Austrálií. Měli bychom vyvinout eh, společnou strategii, jakým způsobem by se mohlo lépe pomoci státům v Tichomoří. Dvě oblasti jste nezmínili. Je to jedna, která se týká nás eh, Evropské unie a to jsou daňové oázy, které jsou v oblasti Tichomoří. Myslím si, že to je důležité téma když se snažíme vysušit všechny eh, daňové oázy po celém světě, tak bychom se měli také zmínit o Tichomorských ostrovech, které skutečně jsou oázami tichom mm, daňovými. A druhá oblast je ještě důležitější a to jsou nerostné suroviny, nerostné bohatství, které v té oblasti Tichomoří existuje. Nyní eh, se si na různé průmyslové státy mezi sebe rozdělují eh, oblasti těžby. O tom by se mělo jednat. A poslední bod se týká ještě jednou také společných kroků. Eh, velice mě rozčililo, že existuje eh, mezi Evropskou unii a Karibatikem také není eh, vlastně žádná dohoda o společném rybolovu, i když jsme se do toho, k tomu měli dopracovat. Eh, Karibaty eh, se nechá vykupovat a velice privilegovaným způsobem organizoval dohodu s Evropskou unii o rybolovu. Jestliže budeme zohledňovat spolupráci s Tichomořím, tak bychom měli zohlednit i tuto oblast. Je me donne la parole à moi-même pour une question. Já se dovolím položit jednu otázku. Chtěla bych vědět, jestli e, váš institut nebo vaše univerzita eh, hodnotila eh, dopad rybolovných dohod, které uzavírá Evropská unie s Tichomořím, a jaký to má dopad na mořské zdroje. A dále by mě zajímalo, jestli máte představu o tom, Eh, jestli eh, řízení důležitého zdroje, jako je nějak, je tady dobré, anebo jestli je udržitelné. A teď bych chtěla dát slovo sobě pro nižší činnost, kterou tady zastupuje paní Carmen Ruiz Serrano. Thank you very much. Um, děkuji. Já jsem šéfka právě oddělení pro Tichomoří v rámci SVČ, jmenuji se Carmen Luis, budu hovořit stručně, jsem tady ještě se dvěmi kolegy. Nevím, kolik mám času, ale dovolím si stručně komentovat. Samozřejmě, že e, tuto studii velice vítáme. Jedná se o region, který bohužel není každodenně politic pokud se mu dostane půl hodiny času, tak je to dobře, proto jsme rádi, že zde tato studie zazněla i změní mm, komentáře k ní i otázky. Pro nás v rámci SVČ je nejdůležitější otázka soudržnosti globálních politik v regionu. Máme tam mnoho různých eh, aktérů a nehovořím pouze o dárcích. Máme mnoho odvětvových politik, které jsou uplatňovány v té oblasti právě například rybolov, který zde byl zmíněn. Ale jedná se i o obchod, eh, kde jsou vyjednávání v rámci IPA, EPA a my bychom rádi ze svých skromných pozic aby se všichni tito aktéři scházeli u stejného stolu, aby si vyměňovali informace, doporučené postupy a aby bylo dosaženo nejlepší možné soudržnosti v těch politikách. Jinak eh, se tyto politiky stávají špatnými. Takže to je první věc. Druhá věc pokoušíme se jít dále, jít za ta tradiční partnerství, tradiční vztahy, eh, které se, eh, které se tradičně zakládají na vztahu dárce-příjemce. A z pohledu ESVČ článku 8 dohody z Kotonu se snažíme vybízet k politickému dialogu a sami jej navozovat s každou jednou zemí v Tichomoří. Snažíme se probrat to, co nás spojuje, hodnoty, které nás spojují, které zacházejí dále než pouhá e, spolupráce rozvojová. E, otázky právě genderové. E, tam je to často velice vážné, ta situace. Právě jsme zde slyšeli i na pořadu jednání nynější schůze otázku dětských sňatků. Tedy jde o to, abychom se pohnuli dále, než za tu klasickou agendu, která se týká rozvojových otázek a obchodu a tím díky tomu se dá dosáhnout více z pohledu spolupráce Tichomoří s EU. A poslední věc. Tichomoří je velice heterogenní, složitý, mnohotvárný region. Zde už to rovněž zaznělo, i když pouze zkratkovitě, že času není na zbyt. Mnoho tedy máme regionálních struktur, které se rovněž tím rozvojem zabývají. Máme některé rozvojové struktury, které už byly zmíněny to je politika týkající se tichomorských ostrovů, která se snaží o spolupráci s Austrálií a Novým Zélandem, ale máme i jiná seskupení. EU se snaží o spolupráci v rámci nejlepšího možného formátu z pohledu samotných eh, Tichomořanů. V současné době je to eh, složité a máme možnost spolupracovat pouze s aktéry, které si sami Tichomořané zvolí jako naše eh, spolupracovník, jako ti, se kterými ten dialog vedeme. Mám ještě trochu času? Ne? Ano, tím pádem děkuji. Děkuji za pochopení. A teď bych chtěla znovu dát eh, slovo autorům eh, té studie. Máte pět minut, takže se domluvte, jak si je mezi sebou rozdělíte, to je na vás. Nejprve profesor Winding, který hovořil jako první. Prosím. Děkuji. Já bych mohl stručně zareagovat na ten rybolov. Asi bych měl říci, že v Pacifiku je řada států, které vyjadřují svou svrchovanost vytvářením té výlučné ekonomické zóny na moři, ne tím, že by hovořili o pevnině. A co se týče například těch bilaterálních dohod mezi EU a Kiribas, tady by stojí za to si uvědomit, že tam je zahrnutá svrchovanost, ale okamžiku, kdy si uvědomíte, že tady mají velmi složitý model řízení rybolovu a že musí mít eh, a že mají také na starosti až dvě třetiny světových zásob, to nějaká, tak je potřeba to zohlednit v těch příslušných dohodách. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně k lidským právům pohlaví. Mm, musíme si uvědomit, že s těmi prostředky jsme mohli dosáhnout jenom minima. My jsme také pořádali workshop o násilí a násilí založeném na pohlaví. Také pracujeme s výborem DEVKO, abychom vytvořili projekt na podporu genderu musíme si vědomit, že tady hlavní hráč je Papua Nová Guinea a vytváření regionálních seskupení, například OCT. Ty potom hrají velkou roli v strategiích Evropské unie. Evropská unie je druhým dárcem vzhledem eh, k významnému postavení Francie. Tím, že budeme více integrovat OCT, tak bychom tím mohli posílit eh, ty kapacity. Možná, že bychom se mohli vrátit k těm Eh, přeskumům, které byly provedeny o proveditelnosti některých projektů v minulých letech těch homoří. Díky tomu bychom mohli navázat přímější vztahy. A to by také mohlo být eh, jedním z těch platform, kde by ECT mohli získat patřičné zkušenosti a hrát tu velvyslaneckou roli, eh, o které tady byla řeč. Co se týče těžby mořského dna, to jsou moje, to je moje specializace. Papua New Guinea by mohla být prvním státem, eh, který se do toho pustí. Ale také to ukazuje, jak se tento region mění. Papua Nová Guinea se velmi rychle stává významným hráčem v tomto regionu a v kontextu té těžby mám pocit, že by bylo dobře eh, se na to připravit a stanovit pravidla v této oblasti. To je všechno. Děkuji za tu příležitost. Já bych na to chtěl navázat. My bychom rádi eh, eh, zaujali opatrný eh, přístup k těžbě na mořském dnu, ale myslíme si, že v okamžiku, kdy se rozhodneme něco těžit, tak bychom eh, nechtěli ničit eh, naše životní prostředí. To je, myslím, hlavní sdělení, které bychom chtěli vyslat všem našim partnerům. A co se týče OCT a jejich zapojení do partnerství s Tichomořím, chtěl bych poděkovat panu Bongovi za to, že na to upozornil. Kanaky a Nová Kaledonie teď předsedají eh, tomu se skupení, Což znamená, že už ti jednotliví členové hrají roli při činnosti těch eh, subregionálních orgánů. A z tohoto pohledu, paní předsedkyně, si myslím, že eh, již se chopili iniciativy a byli bychom rádi, kdybychom v tom pokračovali. Cíče rybalovu tady můžu pouze Eh, obrátit tu otázku v následujících eh, sekundách, které mi zbývají. Proč eh, se obracíte na státy v Tichomoří, protože my máme tu nějaké, to, to naše zdroje, a vzhledem tomu, že to jsou tak žádné zdroje, tak bychom si sami mohli určit, za jakou cenu je prodáme. Děkuji. So, il me reste juste já vám všem děkuji za vaše prezentace, za odpovědi na naše otázky. To určitě bude velmi užitečné v budoucnosti. A nyní se dostáváme k další studii o potenciálu sociální ekonomiky pro místní rozvoj v Africe. Tato studie byla realizována paní Julie Galera, která přijela, aby eh, představila výsledky této studie a proto jí teď dávám slovo. 10 minut. Na 10 minut. Thank you, Madam Chair, for giving me the Děkuji paní předsedkyně za slovo, děkuji poslancům Evropského parlamentu, představitelům Evropské komise a všem, kteří jsou zde přítomní. Jak už říká název, prezentuji vám výsledky analýzy, které se týkají potenciálního, potenciálu sociální ekonomiky pro místní rozvoj v Africe. Bude třeba udělat mnoho, abychom zvýšili potenciál sociální ekonomiky, ale přehled stávající literatury eh, v Ghaně, Etopě, Maroku a Keni už umožňují určité obecné závěry a umožňují vstupní doporučení. Podmínky týkající se sociální ekonomiky vždy existovaly a eh, představovaly přidanou hodnotu. Zatím je opravdu znemožněno, aby vlastníci eh, na tom vydělávali a místo toho se snažíme hájit zájmy obecné, případně zájmy těch, kteří se této ekonomiky účastní. Jedná se o družstva, vzájemnostní eh, firmy a nadace. Eh, první závěry hovoří, že sociální ekonomika je eh, roz, růstovým odvětvím, ale často se takto ji nevnímá není součástí eh, běžného jazyka, kterým hovoří analytici a ekonomové, i když to neznamená, že by něco takového v Africe neexistovalo. Právě naopak, jedná se o kontinent, kde právě sociální hospodářství sehrává stále významnější úlohu. Eh, působí tam celá řada organizací, které sledují jak sociální, tak hospodářský cíl a často právě právě i služby, i výměna zboží jsou spravovány kolektivně. Je to tedy eh, vhodný kontinent, i když eh, právě ignorování tohoto ovětví je problematické. My jsme se to tedy zkusili vymezit, abychom byli schopni postihnout relevantní tradici své pomoci. E, přišli jsme s typologií různého typu organizací, kteří, které jsou založeny na na e, vzájemné spolupráci. Předsedkyně upozorňuje, že by přednášející měla číst a zejména číst rychle. Snažíme se postihnout relevantní tradice své pomoci, které už v Americe jsou. Jak už jsem řekla, zjistili jsme, jak vypadá typologie těchto uskupení, často neformálních. Jsou to uskupení, které jsou formální, případně neformální. Pak družstva. Na rozdíl od Evropy, kde často družstva vznikaly um, od spoda nahoru, v Africe byla družstva zavedena spíš jako koloniální struktury, které naplňují potřeby členů, ale v některých zemích dochází k oživení tohoto modelu už samotnými Afričany Máme kromě toho združení, často jako nevládní organizace, často plní humanitární, případně sociální funkci. Druhý závěr. Sociální hospodářství významným způsobem přispívá k místnímu rozvoju. Zajišťuje místním společenstvím institucionální architekturu, která vhodným způsobem využívá schopnosti občanů řešit klíčové problémy v celé řadě klíčových oblastí mezi tím zajištění zboží, přístup k vodě, eh, k um, hygieně, sociální služby. Organizacím se daří um, umožňovat samotným občanům ujmout se iniciativy často při omezených finančních zdrojích. Dopad tedy sociální ekonomiky eh, lze vidět a sledovat z různých eh, hledisek, inkluzivní růst například, doplnění eh, obocných služeb, veřejných služeb případně eh, doplnění mezer. V Etiopii například se jedná o poskytování komunitních služeb, kde eh, jsou tyto služby poskytovány eh, formálně i neformálně, rovněž na venkově v Gáně, kde pomáhají farmářům a v Etiopii máme farmářská družstva, která lépe než kdokoliv jiný přispívají ke snižování chudoby. Tyto organizace však eh, sehrávají klíčovou úlohu rovněž v tom, jak zajišťují pracovní místa a eh, zajišťují rovněž lepší stabilitu. Zajímavým příkladem je klíčová úloha, kterou sehrává eh, odvětví arganového oleje v Maroku, kde jsou zaměstnávány ženy a tím se zlepšil sociální status žen. I ženy tím pádem mají hlas, který eh, je vyslyšen i v tradiční muslimské společnosti. A nakonec, tyto struktury přispívají k lepšímu, férovějšímu rozdělení zdrojů a díky zapojení místních zainteresovaných stran posilují model vlády a zprávy, který eh, má vliv na strategické rozhodování. Nicméně organizace v této oblasti často narážejí na vážné překážky, které jim brání v dalším vývoji. Klíčová překážka spočívá v tom, že často ta ekonomika se netěší uznání, což často je propojeno s neadekvátním právním rámcem a nevhodnými politikami. Jak ukazuje evropská zkušenost, podpora tohoto odvětví, právní úprava může být jedním z nejmocnějších motorů pro růst této oblasti eh, v hospodářství daného státu. V Africe však často tyto skupiny eh, se nedočkají takové podpory, buď protože neexistuje právní rámec, nebo protože je umělým způsobem přenesen ze západního právního kontextu a nebere v úvahu místní specifiky. Další důležitý aspekt, který má vliv na růst, je eh, to, zda máme eh, kompetentní manažerské kádry a jiné vhodné struktury. Zjištění studie vedou k důležitým závěrům. Za prvé je důležité, aby byla sociální ekonomika v Africe rozpoznávána. EU by měla přispět k lepší osvětě v té oblasti, k podpoře tohoto odvětví a k tomu, že bude potrhovat její přínos při potírání chudoby, e, vysvětlování úlohy rovněž úlohy konkrétních organizací, které v Africe se této práci věnují. To by mohlo vést k lepší osvětě, k překonávání eh, té mezery mezi formální a rozdílu mezi formální a neformální ekonomikou. Rovněž zvyšování povědomí i mezi samotnými těmito organizacemi o tom, jak se mohou angažovat i v jiných odvětví, například potravinová bezpečnost, vzdělávání, přístup eh, k sociálním dávkám a doprava. Dále EU by měla počítat se sociální ekonomikou i v těch programech. Eh, tam by měly být ty organizace zmiňovány jako nestátní aktéři a delegace pro vztahy s africkými zeměmi by měly zahrnovat různé typy těchto poloformálních organizací, rovněž jako ty, kteří budou přizváni k k vyjednávání. Abychom pomohli zvýšit potenciál tohoto odvětví, měli bychom se věnovat i, i dalšímu výzkumu, například v oblasti matopování, uh, tohoto odvětví, zhromažďování údajů, které nám řeknou více o vlivu eh, těchto organizací a rovněž i sítí, do nich jsou zapojeny tyto organizace i v rámci eh, spolupráce mezi africkými zeměmi a rovněž členskými státy. Eh, za druhé, nové nástroje, například nástroje pro spolupráci, pro finanční podporu, by měly podporovat i budování kapacit, které které pomohou um, Afričanům v jejich eh, mateřských zemích, například v lepším proškolování na univerzitách, v učení se od těch, kteří už něco dosáhli, k získávání zkušeností um, a například i e, tomu, jak se učit od nových států EU, které rovněž ještě budují hospodářské struktury. Finanční a e, podnikatelské struktury, to je další oblast, která by mohla e, podpořit růst tohoto odvětví. Pomoct finančně podpořit jak zakládání, tak zvyšování kvalifikací v těchto organizacích a rovněž tvorbu propojení z severu na jih, z východu na západ. Rovněž vést k systémovým iniciativám, propojování s jinými mezinárodními organizacemi a podporování vhodnější vnějšího ovzduší pro vznik sociální ekonomiky v Africe, kde ještě neexistuje, zlepšování koordinace, koordinace vybízení vlád, které by měly tvořit odpovídající eh, správní rámec pro různé typy těch organizací a omezování oportunistického chování, podporu místních eh, partnerských vztahů, Děkuji. Floor is for Mr. Mitchell. Pan Mitchell má slovo. Děkuji. Paní Kalara za vaše prezentaci. Jenom několik stručných poznámek. Sociální ekonomika je někde mezi tou veřejnou a soukromou My tady máme také poslance z Irska, Pat Cope Gallagher se jmenuje, a ten má to přízdivko Pat the Cope, protože e, je tady byla snaha odlišit od těch ostatních Gallagherů, což je významná rodina. E, jeho předci založili družstevní hnutí v Jirsku, e, například v oblasti produkce potravy nebo rybolové, ale také úvěrové, úvěrová družstva jsou v tomto smyslu významná. Proto se chcete, paní Galery nebo komise, jestli někdy vznikly nějaké studie, které by ukazovaly, jak by šla ta zkušenost eh, s tímto družstvovým hnutím v Evropě zúročit, jestli bychom z toho nemohli vyvodit nějaké akce, lekce také pro eh, rozvojové státy. A potom jde o ty twinningové projekty. Já si myslím, že máme eh, v Evropě velký prostor pro twinning a že se to nevyužívá nejenom školy, nemocnice, ale také e, různá družstva. My jsme v Jirsku měli zkušenost eh, s jedním malým družstvem, které e, se potom převedlo na akciovou společnost, kterou vlastnili ti e, farmáři a ti potom zjistili, že jako družstvo na tom byly lépe a znovu převedli tu formu vlastnictví na, na družstvo. E, ale i e, v Africe působí e, působí projekt, kde e, někdo dělá těm farmářům osivo, ten vypěstuje tu plodinu, protože tam jsou vodné podmínky a potom musí na konci sklizně odevzdat to osivo a předat další, dalším farmářům. Takže se zase chci zeptat, jestli paní Galera zohlednila družstevní hnutí a to úspěchy i neúspěchy, které eh, bylo možné tady z toho vyvodit. A na komisi mám také otázku o twinningu, jestli tady vidí eh, možnost toho, že by ta družstva navazovala twinningové projekty s eh, družstvy v rozvojových zemích. Já si myslím, že to má velký potenciál, protože díky tomu lidé se naučí eh, také spolupracovat spolu a naučí se spoléhat sami na sebe. A myslím, že těch příkladů je celá řada zemí, které eh, dnes považujeme za rozvinuté. A to eh, přestože před několika lety nebyly. Pan Gerenc má slovo. Děkuji, já mám otázku autorce té studie. Jestli jsem dobře poslouchal, tak se mě pocitě říkáte, že Evropská unie by měla konzultovat a měla by eh, se zabývat sociální ekonomikou. Vy jste říkala, že Evropská unie by měla pomáhat. Eh, znamená to, že si myslíte, že to hnutí dostatečně silné, aby jsme mohli eh, poskytovat pomoc, zejména v oblasti mikrofinancí a v některých příkladech tam stačí jenom trochu té technické pomoci, a mikrofinance jsou to oblasti, které ukazují, že i nejchudší lidé si dokážou poradit s méně penězi, s menší pomocí, než ti, kteří ji dostávají mnohem více. Teď mám na, star- na mysli například to, že to refinancování potom probíhá na kapitálových trzích a A to eh, v evropských ekonomikách. A kolikrát eh, ta návratnost je 15, 16 17. To je eh, výjimečné. Já myslím, že dnes už výnosy 1,5% jsou považovány za velmi vysoké. Děkuji vám. A teď má slovo komise. Pan Nikola Taylor. Tři minuty. Děkuji. Komise vítá tuto zprávu. Je na důležité téma. Mohli bychom si uvědomit ty širší souvislosti, když se podíváme do zprávy Světové banky o zaměstnanosti mladých v Africe, kde je naprosto jasně uvedeno, že modely hospodářské transformace, které byly relevantní v 20. století, už nejsou až tak eh, relevantní dnes eh, v subsaharské Africe. A že ty modely zaměstnanosti, které jsou k dispozici pro mnoho mladých lidí v Africe, tak se to opírá o zemědělství a my jsme se snažili s těmito pojmy také pracovat. Myslím si, že to je důležité posílit, že díky tomu eh, se posílí ta místní ekonomika. Jde o to, aby všichni lidé měli příležitost zlepšit svůj život. Uvědomujeme si, že terminologie sociálního podnikání se moc nepoužívá eh, v našich dokumentech, v tom plánování. No to neznamená, že ty samotné věci nepodporujeme. Musíme si uvědomit, že je to rozvedeno už v sdělení komise o kořenech demokracie a užitzaného rozvoje. Evropa musí konzultovat s občanskou společností. A tam je řečeno, že Evropská unie podpoří tyto iniciativy a partnerství, pokud budou kombinovat sociální aspekty, ale myslíme si, že musíme podpořit eh, i neformální ekonomiku a sociální inkluzi a ekonomický rozvoj a rozvoj dovedností prostřednictvím eh, vzdělávacího systému. Máme teď vypsanou soutěž, která se teď vyhodnocuje. Tam nám jde o investice do dovedností. To by mělo umožnit eh, sociálním podnikům, aby se eh, zúčastnili a měli prospěch z těchto financí. Dále bych se chtěl zmínit také o přípravné akci o posilování místních partnerství, eh, podpora vzniku sociálních podniků v Africe. To se připravuje a povede to k další práci. Děkuji vám. Děkuji a nyní dávám slovo paní Galera, aby mohla během tři minut odpovědět na všechny otázky. Thank you very much. Děkuji vám. Děkuji všem za připomínky i náměty. Bohužel se jedná pouze o explorační analýzu. Je třeba dalšího výzkumu. Analýza má jasná omezení, totiž definici sociální ekonomiky. Ono koncepčně zde vládne i v Evropě nejednoznačnost, i mezi analytiky, eh, politiky, autory politik, například sociální podnik, sociální podnikání, sociální ekonomika. A to vlastně i bylo něčím, co jsme zjistili, je obrovským úkolem pro budoucí spolupráci s africkými protěžky. Další věc. Máme velice málo opravdu spolehlivých údajů o sociální ekonomice v Africe, která eh, by nám pomohla zvážit rozměry například tohoto odvětví, případně jeho význam ale co se domnívám, je opravdu výjimečně důležité pro EU, je podpořit to, že bude sociální ekonomika vůbec uznána, že bude vzata v potaz, že e, různá uskupení, skupiny, skupinky, čili združení, e, družstva, neziskové organizace budou vůbec rozpoznávány. V Evropě už vzniklo mnoho studií, která, které se zabývají analýzou, potenciálem a dopadem družstev ve 20. století. A já bych vás ráda pozvala na návštěvu našich webových stránek našeho institutu kde máte přehled i výzkumných iniciativ, některých ve spolupráci se um, združením družstev a tam máte velice dobré údaje o tom, jak družstva lépe přežívají právě v dobách krize. Ten networking, to tvoření partnerských vztahů a sítí, ano, velice na něm záleží právě ve smyslu vysvětlení významu iniciativ sociální ekonomiky a i v těch případových studiích jsme zjistili, že nejúspěšnější příklady projektů v oblasti sociální ekonomiky jsou opravdu výsledkem partnerství na místní úrovni mezi různými zainteresovanými stranami, kteří všichni pracují na rozvojových záležitostech. A konečně otázka týkající se toho, jak by k tomu měla přistupovat EU. První věc, uznat, rozpoznat sociální ekonomiku jako odvětví. Já, když jsem přistupovala k této konzultaci, tak jsem myslela zejména na ty delegace pro vztahy s různými africkými zeměmi, které by měly rovněž vyjednávat s různými aktéry v rámci sociální ekonomiky. Merci beaucoup. Děkuji, abych vám eh, chtěla poděkovat eh, za představení vaší studie, kterou se necháme inspirovat eh, také v příštím volebním období. A nyní se dostáváme k bodu číslo 11 našeho programu. Vyslechneme si zprávu delegace našeho výboru, která skutečně na cestu v Sudánu, v Chartumu, 25. až 27. března. Fiona Hall vedla tuto diskusi, kromě ní tam byl také Augustin Diaz Zemera, Paní Hall, máte slovo. Very much. And first of all, I apologize for not... Děkuji vám. Na samém začátku omluva. Bohužel ještě nemám zprávu v písemné podobě, teprve ji sepisujeme, ještě jsem neměla příležitost probrat s panem Diasem Demero a ještě je tady otázka překladu. Jakmile se nám to však podaří, tak zpráva bude k dispozici. Začnu tím, že vám řeknu, že původně ještě měl se k nám připojit pan Kačmarek, ale sudánským uh, orgánům se nepovedlo mu připravit výzum včas, což bylo vlastně symbolické, protože když jsme byli v Sudánu, tak jsme to slyšeli od nesčetných eh, organizací, které se tam snaží poskytovat pomoc, právě to, že sudánské orgány neustále přicházejí s různými argumenty ve smyslu obtíží jaké vrší před těmi, kteří by se tam chtěli vydat. My jsme však byli rádi, že se podařilo alespoň nám se tam dostat. Na začátek se zmíním o dvou skutečnostech, které jsou vlastně klíčové pro eh, celkový pocit, který si musíte získat o situaci eh, v Sudánu. První věc, prezident Bashir byl obviněn Mezinárodním trestním soudem což vlastně má vliv na vnímání na velice hluboké úrovni sudánské vlády. Druhá věc, na které záleží a která měla obrovský vliv na situaci v, Uda- v Sudánu za posledních deset let a rovněž od doby, co jsem tam byla já v roku 2004. Totiž to, že Jižní Sudán je již země, samostatná země, což znamená 75% pokles zisků z prodeje nafty, tedy i když bychom mohli dojít k závěru, že e, celá řada problémů je vlastně způsobena samotnou sudánskou vládou, nesmíme si zastírat, že mají opravdu méně uh, Eh, příjmu. Eh, náš program byl opravdu velice intenzivní, nabitý a věnovali jsme se jednak schůzkám s vládními ministry, i s představiteli Národního sněmu a rovněž i organizacemi jako například Komise pro humanitární pomoc. Na druhé straně rovněž s představiteli nevládních organizací mezinárodních, jako například Mezinárodní výbor pro Červený kříž a e, jiné e, organizace OSN, ale sešli jsme se i s malými organizacemi, které reprezentují občanskou společnost a i Jedno, co bylo nápadné, bylo velice konzistentní poselství. tedy ve smyslu toho, že to byly vlastně zcela dvě rozdílné zprávy. Jedna, kterou jsme neustále slyšeli od sudánské vlády a pak úplně protichůdné záležitosti, které jsme si vyslechli ode všech ostatních. Nejdříve se vám eh, posn- vy- nasnažím zhrnout eh, poselství sudánské vlády. že totiž oni mají pocit, jak je omezuje ztráta zisků z prodeje nafty a opakují, že potřebují více finančních zdrojů. Mají tam v trojím smyslu finanční potíže. Jednak sankce USA, ty už začaly v 90. letech, kde právě Sudán skrýval teroristy, mezi jinými Osamu Bin Ládena. A z důvodu těchto sankcí Sudánu banky nepůjčí peníze, dokonce i banky eh, z blízkovýchodní banky, protože jsou vždy nějakým způsobem propojeny s USA, nechci, nechtějí si je rozlobit, tedy Sudánu nepůjčí. Druhá věc Sudán není stranou dohody z Kotonu z důvodu právě toho obvinění Mezinárodního trestního soudu a e, proto e, Sudán sám odmítl podepsat tuto dohodu, není tedy její stranou. EU se snaží k tomu přizvat tvůrčím způsobem, snaží se přece všechno podporovat, Sudán tedy s, s pomocí Stafexu 9. EDF, ale protože eh, oni nepřistupují na ten ehm, na to stíhání toho soudu, tak je to obtížné. Tedy obtížné je půjčit si dokonce i od bank, které jsou připraveny Sudánu půjčit, protože Eh, kreditní rating je tak eh, příšerný, že úroky jsou opravdu neúnosně vysoké. Proto se Sudán pustil do žádosti o daňovou úlevu, technicky už něco vypracoval, ale zdá se podaří dostat to na politickou rovinu, to je s otazníkem. Obecně totiž tak toto vnímá sudánská vláda a oni velice eh, konzistentním způsobem, všichni ministři vlastně nám opakovali to tež. Nyní však, pokud se podíváme na to, co jsme slyšeli od všech ostatních, tak to vypadá úplně jinak a opravdu je to šokující. Já jsem v roce 2004 byla s výborem DV v Darfuru, to už je před deseti lety. Teh, tehdy jsme tam byli, tentokrát nám to nebylo povoleno, eh, parlament nám povolení dal, sudánská vláda absolutně nikoli, totiž vládní politika zcela důsledně blokuje přístup k čemukoliv. Mezinárodní organizace si musí sami žádat o povolení cestovat mimo Chartum a jsou tam nerůznější důvody, eh, proč se jim to odmítá. Například nevhodný program, nevhodná činnost, případně je jim řečeno, že bezpečnostní situace neumožňuje, aby se tam rozjeli, případně se jim říká, že ano, mohou si tam jet ale musí si eh, vyžádat povolení těch místních orgánů, no a ty jim to pak zakážou. Takže je tam 101 různých způsobů, kterými vláda prostě se snaží zamezit eh, cestování mimo Chartum. Nám rovněž to umožněno nebylo. Eh, v Chartumu, tam jsme navštívili středisko pro um, mm, profesní vzdělávání, které financovala EU, no a to vše bylo něco, co se vládě líbí, ale jinak nic. Tedy eh, počet mezinárodních organizací, které opravdu působí, ať už v Darfuru, případně na jihu Sudánu, tedy dramaticky poklesl a zároveň s tím, jak se zcela eh, bezostyšně uzavírají cesty k tomu, aby se dostali lidé do jiných regionů Sudánu, se zvyšuje násilí v těchto oblastech. Když jsme my tehdy v roce 2004 cestovali do Darf Singapuru. Tak to bylo poté, co se přesouvaly obrovským způsobem velké komunity lidí, e, lidem vypalovali vesnice, oni museli utíkat. Nyní nám bylo řečeno, že to vypadá stejně špatně, že se tam děje to tež, že jsou stovky tisíc, třista tisíc někteří říkají lidí vnitřně um, přemístěných utečenců ve vlastní zemi a vypadá to tak, že vláda má e, takovou e, jednotku pro rychlou reakci, kde jsou placení vojáci z Nigeru a Mali, kteří vypalují vesnice, u nich se domnívají, že tam snad jsou nějací rebelové, nějací bojovníci těch rebelů. E, tím tedy lidé musí utíkat, e, automaticky se ocitají v táborech. A představitel UNAMIDu, to je Rwandan, to jsou ty vojenské jednotky a on tomu nazval, on to nazval zcela jednoduše etnickými čistkami. I když jeho jednotky byly kritizovány za to, že tomu předcházejí, on nám řekl, podívejte se, na nás útočí z jihu, ze všech stran. My sice můžeme vyslat určité patroly, které doprovází e, dodávky potravin do těch táborů, ale e, ti, kteří žijí na vesnici, e, ty neochráníme. Popsal situaci tak, že se násilí neustále znásobuje. Máme tedy totožné konflikty, které už existovaly před deseti lety, kde vláda útočí na cokoliv, o čem se domnívá, že to může být sídlem rebelů a rebelských eh, militantů a hovořilo se, že do konce roku 2014 se s tím chtějí vypořádat, proto tam útočí. Pak máte to tradiční napětí mezi různými eh, nomádskými komunitami pastýřů, eh, případně farmářů. Můžu ještě o těch pastýřích eh, pohovořit později. To bylo kdysi něco tradičního, ale v podstatě se to jakoby stálo součástí toho, co se děje na vládní úrovni. A pak ještě Dodatečně k tomu mezi sebou bojují arabské kmeny, které před deseti lety byly financovány vládou. Ale protože vláda už teď peníze nemá, tak ty arabské skupiny se sami mezi sebou teď mm, mezi sebou bojují o nadvládu, o kontrolu nad eh, zdroji například surovinovými zdroji, vodou a tak dále. A kromě toho tam jsou ještě obyčejní bandité, tedy eh, Občané trpí nepředstavitelným způsobem a přesto vláda je k tomu absolutně slepá, vůbec není ochotna to přiznat a řeší to tak, že mnoha organizacím prostě vůbec neumožňuje se do Darfuru rozjet, například Červený kříž, tomu bylo pozastaveno povolení, protože odmítl působit výlučně prostřednictvím sudánského červeného půlměsíce a UNAMID rovněž. Zatím má pozastavené povolení a bylo mu řečeno, že může pracovat pouze s uprchlíky, ale vnitřně přemístěný občan není technicky utečenec. Oni tedy jim říkají i jeho sudaňané, to jsou naši bratři, to nejsou vlastně uprchlíci a tak dále bylo mně řečeno, že vlastně o záležitostech eh, těch pastýřských komunit a násilí proti pohlaví už nemám čas hovořit, takže se toho zdržím. Ale čeho jsme byli, pan Diaz de Mero a já svědky, je opravdu velikým apelem probuďme se. Eh, chci vyzvat všechny kolegy, aby podpořili požadavek, který bude urgentní na plenárce Situace v Sudánu, v Jižním Sudánu, na jihu Sudány, eh, tam není vůbec žádná humanitární pomoc k dispozici, lidé nemají ani to základní a situace je opravdu šokující. Díaz de Mera. Pan Fiona Děkuji mnohokrát, já budu stručný, protože Fiona v podstatě výborně celou situaci schrnula. Uh, Eh, tak, jak již bylo řečeno, tak eh, ta návštěva 25. až 27. března eh, se konala ta návštěva. A hm, nechtěli bychom, aby to vypadalo jako, že je to nějaká kontrola eh, finanční pomoci. Sudánci si to nepřejí a dovedu si představit, proč. Já jsem například se sešel s náměstkem ministra pro ekonomiku a ptal jsem se, jaké finanční prostředky se poskytují pro sociální služby a pro zdravotnictví. on řekl, nevím eh, Příslušný ministr neřekl, jaký má rozpočet, mohl, uvá- mohl uvést nějaké procentuální částky, ale ne částky v plné výši. Můžeme pouze vyjádřit podezření v tom smyslu, že e, určitá část těch peněz e, potom e, přistane někde úplně jinde, aby se mohla dále vést válka. Dále, sešli jsme se s ministrem pro životní prostředí v Katun, tam se bílý a modrý Nil stékají a Nil je vlastně zdrojem života. Eh, ptali jsme se na kvalitu vody. On řekl, že Nil je prý čistý a voda je dokonce pitelná a je čistá. A pak jsme položili otázku, jak to vypadá s odpadovým hospodářstvím. On eh, odpověděl upřímně, řekl, že veškeré splašky se dostávají do nejrůznějších záchytných nádrží a ta voda potom prosakuje do spodní vody a z toho vznikají choroby, včetně malárie. Dovedeme si představit, že také část eh, od, eh, vtéká do Nilu a Nil je také zamořen. Tato otázka je opravdu znepokojující, protože voda eh, a mm, vznikání stepy na druhé straně, to jsou dva velké problémy. Kromě toho eh, doly eh, pro těžbu zlata, jakým způsobem se to těží. Vše přispívá k tomu, že životní prostředí se opravdu ničí. Paní předsedkyně, existuje historický konflikt mezi zemědělci a pastevci, čili mezi pevnými zemědělci a volnými pastevci. Ti pastevci ti se rozprostírají se svými stády až na ploše 3000 km čtverečních se svými rodinami a spol. Je to velice obtížné pro vzdělávání a také pro zdravotnictví co se týče těchto pastevců. Myslím si, že toto hospodářství, pastevnictví, kdy nomádi bývají také ozbrojeni, existují také míroví nomádi v jiných částech eh, tohoto regionu, ale v tomto regionu jsou většinou nomádi ozbrojeni. A to všechno má co společného s tím konfliktem. Proto se dostanu, hned se dostanu k eh, závěru. Chov dobytka to je velký, eh, velká, vytváří velkou část HDP, proto se také podporuje chov dobytka a stejně tak eh, ochrana eh, dobytka, aby právě také kvalita masa produkovaného byla v pořádku. Část eh, sankcí může způsobit to, že platby, které jsou důležité pro ekonomiku, nebudou moci být splaceny. Eh, chtěl bych se dostat ještě k té zprávě, kterou před, eh, před, přednesla Fiona. Myslím si, že opravdu tu skutečnost velice dobře vyjadřuje. Děkuji. Merci. Pan Gerenc? Já bych chtěl pochvílit, pochválit tato dvě vystoupení protože oba autoři nám tady popsali tu situaci velmi výstižně a přitom ta situace je velmi komplikovaná. Já mám několik poznámek. Za prvé, Fiona Hall říkala, že Evropský rozvojový fond eh, nefunguje dobře z důvodu, které známe. Ale já si myslím, že tomu tak není. Ty fondy, které byly předěleny v Africké unii, se využily zejména pro ke zlepšení bezpečnosti Jižního Sudánu a dále oblasti Darfuru. Takže my jsme do toho zapojeni, přestože ty eh, státy nedostávají nutně jenom od nás rozvojovou pomoc. Za druhé, kdo se zajímá o osud obyvatel v Sudánu? Vláda Dochází tady k kmenovým válkám. A tím se dostávám ke své třetí poznámce. Od nezávislosti tady je velmi odlišná situace. Jižní část vyhlásila tedy svou nezávislost na základě dohody z roku 2005 poté proběhlo referendum v roce 2012 A ta nezávislost se opírá o zásobě ruby. Chartumský režim, což je velmi tvrdý režim, eh, měl vždycky ochranu Číny v Radě bezpečnosti OSN. Teď se ta situace úplně změnila a já se ptám, jestli Čína a postoj Číny k Chartumu se změnil. Protože Chartum už teď není tak zajímavý pro Čínu. Jako to bylo v minulosti a Čína také tehdy eh, blokovala prakticky všechny sankce, zejména ty inteligentní sankce, které mířily na vedoucí představitele v Chartumu, ne na obyvatelstvo. Takže je potřeba, aby ty sankce byly zaměřené, aby se získal souhlas Číny a proto se teď ptám na to, že by Čína mohla přistoupit na tyto inteligentní sankce vůči Sudánu. A pak si myslím, že tady v této zemi jsou eh, všechny, jsou ty podmínky špatné prakticky ve všech oblastech. Je to až eh, šokující. Já bych chtěl poděkovat oběma účastníkům této návštěvy do Sudánu. Myslím, že jste odvedli vynikající práci. A eh, teď je to největší výzvou pokusit se navrhnout eh, nějaké řešení z té velmi nepřehledné a znepokojící situace vzhledem k eh, neschopnosti některých velmocí tu situaci řešit. Děkuji. Merci beaucoup. Je donne la parole au service. Děkuji a nyní má slovo eh, Evropská služba pro vnější činnost. A zastupuje paní Stark. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat všem členům, kteří vystoupili. Děkuji eh, za to shrnutí. Jenom několik slov o našem vztahu k Sudánu. Souhlasím s tím, že je důležité udržet pozornost. Eh, ta, country je na rozcestí, ta země je na rozcestí a doufáme, že eh, nepropadne se dále do konfliktu, který by mohl destabilizovat celý region. Mohli bychom mluvit jenom o Jižním Sudánu, ale já si myslím, že se to týká i oblasti Sahelu. Dále násilí v Darfuru od té genocidy v roce 2003 míra násilí je znovu vzrostla, mezinárodní organizace se nemají přístup stejně jako do ostatních oblastí Sudánu. Došlo také vyhlášení národního dialogu. To je příležitost, kterou bychom měli využít. Měli bychom se žoucí komplexní proces, zahrnující všechny zainteresované strany i ty okrajové státy a musíme řešit ty jednotlivé konflikty, které v Sudánu přetrvávají. Evropská unie by měla zprostředkovat tento proces. My také vítáme práci bývalého jihoafrického prezidenta Taba Mekyho a také práci zvláštního vyslance pro Darfur. Byl bychom rádi, kdyby spolu koordinovali svou činnost. Vím, že vztahy jsou obtížné také kvůli obvinění prezidenta o Mezinárodního trestního soudu. To je hlavní faktor, který ten dialog eh, politické oblasti zne, znemožňuje. Na posledním summitu z Afriku se Sudan, v Africe se Sudan eh, neúčastnil, protože to pozvání, které jsme poslali prvnímu viceprezidentovi, eh, neodpovídalo jejich požadavkům a proto je důležité, že návštěvy, jako byla ta vaše, jsou důležité. I tady můžeme předat vzdělení, ukázat obyvatelům Sudánu, že Evropská unie se snaží zlepšit jejich osud. Je to jenom jedna z kroků eh, Evropského parlamentu. Eh, minulý rok také eh, byli pozváni zástupci různých, mladí zástupci různých stran, kteří tady týden spolu mohli komunikovat a navazovat kontakty. Dále máme pozvání pro předsedy sudanského i jeho sudánského parlamentu, to bylo pozvání ze strany předsedy Evropského parlamentu. To eh, teď bylo odloženo na neurčito kvůli těm eh, konfliktu v Jižním Sudánu. Děkuji vám. Pan Geren eh, na chvilku. Já bych byl rád, kdyby abychom se vrátili k těm pozváním. Možná bychom to měli řešit za zavřenými dveřmi. Protože toto je veřejné, tak bych rád se omezil na eh, neveřejné zasedání, abychom vyřešili otázku pozvání, která jsou posílána představitelům těchto zemí. Eh, jejich představitelé jsou hledáni Mezinárodním trestním tribunálem. Měli bychom být kreativní, neměli bychom asi poškodit eh, tu odstrašovací moc, kterou má Mezinárodní trestní tribunál. Eh, Sudán je obrovský, je na velikosti kontinentu a teď je, nemůže eh, se jeho představitel ani zúčastnit nějakého fóra pro Africkou unii, kde by se ty problémy mohly společně řešit. To je podle mě škoda. Měli bychom asi eh, v této věci něco podniknout. Paní eh, Ženaur, máte tři minuty na závěr. Minutes. Yes, thank you very much. I will be brief. Ano, děkuji. Budu hovořit stručně. Ano, samozřejmě je to tak, že i když eh, ty prostředky z EDF nejdou do státních programů máme tematické programy, vyslechli jsme si i příklady, například očkování e, zvířat musí být přeshraniční, takže Sudán byl součástí regionálního programu tak, jak byla potřeba. Ehm, hovoříte o e, občanech, že vlastně vládě na nich nezáleží. Stoprocentně s vámi souhlasím. Elity eh, a centrála mají úžasnou moc. Periferie to je něco, co se vymyká kontrole a není vůbec neexistuje nějaká empatie, ani obecně Nemáte vůbec pocit, že někdo soucítí se svými občany, vlastními občany, což je velice důležité, hovoříme-li o daň, eh, oddlužování. Oni už začali svou strategii s rovněž strategií pro snižování chudoby, je tam monitorovací zpráva, technicky tedy to pokračuje, ale my sami jsme nenabili dojmu, že by někdo chtěl věnovat více eh, rozpočtových prostředků pro zdravotnictví, případně do vzdělávání, že by se to mělo dávat Máme tam i e, diplomaty. My jsme se s nimi sešli a Spojené království zcela bez zástěrky opakuje, že pokud opravdu nebude umožněno kontaktovat e, všechny složky společnosti, tak je to nepřípustné. Druhé, na druhé straně Itálie je ochotná spolupracovat, což mi připadá alarmující, protože v rámci pařížského klubu i USA by s tím vším muselo souhlasit, tedy já si myslím, že k tomu nedojde. Ještě někdo se ptal na Čínu a zda její postoj se nějak změnil. Já bych řekla, že přesto, že většina nafty nyní proudí se Jižního Sudánu. Čínské banky jsou jedinými, které ještě Sudánu vůbec něco půjčí. Jedna či dvě jsou stále ještě přítomny eh, na eh, Blízkém východě, takže my je za spojenci považovat nemůžeme. A pak inkluzivní dialog. Měli jsme velice silnou zpětnou vazbu ze strany organizací občanské společnosti, že rozhodně inkluzivní dialog nelze použít tento termín. Je to vše, ale ne, ne něco inkluzivního. Je to dialog, jehož cílem je konsolidace soudržnosti národní kongresové strany, tedy dialog s některými islamisty, případně vyvolenými, eh, protože tam došlo k roztržce mezi stranami a tu to má zacelit, ale nikdy na žádné etapě vláda nenavrhovala, že by se jednalo o něco jiného než pouze dialog politických stran tedy ne nějaký inkluzivní dialog, který by zapojil všechny strany i opoziční a občanskou společnost. K tomu rozhodně nedochází. <clears throat> Thank you very much, madam. Děkuji paní Hall za veškerou odvedenou práci i za informace, které jste nám poskytla. Jsme velice vděční. A nyní poslední bod, který máme na našem programu, je to výměna názoru eh, s panem Serensenem. Eh, vítejte tady. Eh, jsme velmi rádi, že jste mezi nás mohli přijít. Generální ředitel ECHO. Měli bychom společně diskutovat o klíčových úspěších humanitární pomoci EU a o budoucích výzvách. Děkuji vám, pane Serencene, za to, že jste přijal opět naše pozvání. Teď jde o to, jak nastínit bilanci uplynulého období v oblasti humanitární pomoci a nabídnout také jakousi perspektivu do budoucna. Jaké budou tady největší výzvy? Máte slovo? Máme tady určitě víc než půl hodiny, takže můžeme mluvit, jak dlouho chceme. Děkuji. Paní předsedkyně, děkuji také, že jste mi poslali toto pozvání. se to se nemilím, tak je to poslední schůze vašeho výboru. Já jsem tedy eh, velmi rád, že jste ze mě udělali takového čestného hosta. Je to, opám, že je to známka přátelství mezi naším, vaším výborem a naší organizací a také to eh, známka dobré vůle našeho komisaře. My pracujeme co nejvíce, abychom vám mohli poskytnout eh, co největší podporu a eh, my také podporu cítíme z vaší strany každodenně. Eh, a bez toho by nebyla možná naše práce. My jsme vždycky ochotní s vámi podělit o informace, společně se zamyslet nad největšími problémy v posledních letech. To tak fungovalo bez větších problémů. Čímž nechci říci, že bychom čas od času neměli odlišné názory na některé věci, anebo, ale to se týkalo maličkosti. Já si myslím, že globálně je možné říci, že jsme vždycky vzájemně eh, si důvěřovali a podporovali. A já bych vám chtěl poděkovat eh, jako předsedkyně také všem ostatním eh, členům tohoto výbora. A teď přejdu do angličtiny protože jsem si napsal poznámky v angličtině, než jsem sem přišel. A chtěl bych také říci, že nechci eh, se příliš eh, zabývat těmi rozpočtovými problémy, i když byl se zvláštní, kdybych se o tom vůbec nesmínil. A i tady jsme e, cítili podporu vašeho výboru. Já jsem jednal o našem rozpočtu s rozpočtovým výborem s panem Lamasurem, ten se mě ptal na různé věci. Myslím, že se nám podařilo teď eh, to rozpracovat do té míry, že si myslím, že to hlasování bude příští týden kladné o těch 150, které by se měly přesunout z další eh, velmi důležité rozpočtové kapitoly a půjde to na eh, interreg regionální eh, podporu, zatímco tedy eh, my jsme s tím spokojení, tak bychom chtěli vyjádřit vděčnost našim kolegům, kteří nám celou situací pomohli a očekáváme, že ty peníze se později během toho roku vrátí, až se nový parlament sejde a bude přijímat pozměňující rozpočet, protože ty změny se dělají ve všech rozpočtových kapitolách všichni chápou, že nemůžeme eh, něco takového eh, připustit, abychom přišli o tyto prostředky. Musím, aby i mý kolegové pro rozvoj měli dostatek prostředků, protože pokud se nám nepodaří vyřešit příčiny té krize, tak by se to, eh, ta situace mohla velmi zhoršit. A utrpěli by tím mnozí. Doufám, že proto je porozumění na tomto výboru a doufám, že i ten eh, nově složený parlament bude stejně zodpovědný. A jde o to, abychom pomohli obětem a těm nejzranitelnějším. A co se týče eh, těch klíčových úspěchů v oblasti humanitární pomoci, byla to také paní komisařka Georgieva, která Eh, nabídla eh, nebo nabídla velké odhodlání, dnes tady nemohla být, protože chtěla podpořit španělské nevládní organizace v Madridu, které eh, měly seškrtané prostředky a my jim říkáme, pokračujte vaší práci, je důležité, abyste nepřestali, abychom rádi, kdyby vydrželi všichni akteři. A ona tedy odjela. Ale každopádně mi řekla, že bych vás chtěl pozdravovat a poděkovat vám za spolupráci. Několik tedy těch hlavních klíčových úspěchů. Z vaší pomocí se nám podařilo překonat všechny rekordy eh, v tom, kolika lidem jsme pomohli v roce 2012-2013 to bylo 1,3 miliardy. Naposledy se to podařilo během občanské války v Jugoslávii a tam to bylo něco méně, takže to ukazuje, že se nám podařilo dosáhnout co nejvíc lidí s naší pomocí. Stejně se nám podařilo iniciovat eh, novou reformu při poskytování pomoci strany OSN. Jsou tam tři úrovně reakcí na události. Eh, byla to reakce na mm, Filipíny, na Středoafrickou republiku Sudan a teď Sýrie. A to potom vede v, eh, k tomu, že tomu, že eh, můžeme sledovat velmi eh, zblízka, co se odehrává, když naši přátelé v tom systému OSN eh, zjistí, že se něco nepodaří, tak já okamžitě na to můžu zareagovat, můžeme se doplňovat. Je to tedy takový komplikovaný vztah. My jednak máme velké požadavky, ale také jsme ochotní přispěchat na pomoc, pokud je to nezbytné. Takže teď máme k dispozici více peněz, ale současně také neustále se snažíme ten systém vylepšit, abychom měli lepší koordinaci humanitárních činností, aby lépe fungovaly ty, eh, ta združení eh, v regionu. Nic není dokonalé, ale rozhodně se nám podařilo to zlepšit. A snažíme se samozřejmě zaměřovat na ty, kteří jsou nejzranitelnější a minulý týden také, jen tomu, že e, předsedáme skupině dárců, tak já jsem tam byl osobně, obešel jsem e, všechny ty státy, Kongo například, které se říká Demokratická republika, e, byli jsme v Gomě a v Mesisi, tam došlo k vyhánění obyvatel, oni teď jsou v táborech. chází tam ke znásilňování žen, zabíjení. A já jsem přivezl delegaci těch největších dárců a zástupce humanitárních agentur, tak abychom se mohli podívat na to, jestli se nám daří dopra- doručit tu pomoc na místo a jestli využíváme našeho lidské zdroje nejlepším možným způsobem a jestli se dobře doplňujeme mezi těmi, kteří poskytují přikrývky těch, kteří poskytují jídlo a jestli máme dobrý způsob ochrany pro ženy, které večer e, sbírají dřevo někde, eh, kde dochází k těm e, největšímu počtu znásilnění a tak dále. A ta delegace se vrátila s velmi konkrétní představou. A sice, že bychom neměli jožníky v Katangu, severní Kivu opustit, eh, protože jsou tady obzbrojené skupiny, které ohrožují obyvatele. Takže všem jde o to, aby systém fungoval a já bych chtěl eh, připomenout, eh, že naše pracovníci tam odvádí výbornou práci. A další, eh, řekl bych, eh, eh, úspěchem, který možná ještě není dokonaný, ale jde o to, že se nám daří propojovat rozvojovou pomoc s humanitární pomocí. A my, když tam zachraňujeme životy, tak už připravujeme půdu pro pozdější úsilí, kdy se nám daří využít ty peníze na pomoc například na to, aby ty, když už tam mají vodu, tak aby tam mohla otevřít školu a spustit svou činnost, tak aby byly zajištěny základní služby eh, v těch nejvíce postižených oblastech. I to eh, je teď eh, mnohem výraznější a to neustále stěžování ze strany našich kolegů, kteří tlačí na ty kolegy, kteří mají na starosti rozvojovou pomoc, vedlo k tomu, že potom se to zaměření zlepšilo na ty nejzranitelnější. Zlepšila se ta fáze přechodu se čistě humanitární pomoci na rozvoj pomoc. Tím se zlepšily podmínky v oblasti Sahelu. To byla iniciativa s Alžírskou. Myslím, že se nám také podařilo vytvořit dobrý vztah s Američany, takže se doplňujeme více, zejména v africkém rohu. A teď, když eh, podíváme na ostatní státy, tady Etiopie, Somálsko, to je komplikovanější, ale minimálně v Etiopii teď eh, jsme si rozdělili ty úkoly. A více se zaměřujeme na ty věci, ve kterých jsme silnější my, američané na ty svoje věci. Eh, snažíme se tu práci si rozdělit a snažíme Eh, se pomoci pastýřům, tak aby se tam udrželi a měli živobytí. Eh, takže to je velmi slibné. A také si myslím, že ta odolnost, eh, která je zabudovávána do těch akčních plánů v celé saherské oblasti a v Sahelu, teď nabývá nových rozměrů. Státy tedy zabudovaly tu svoji odolnost do národních rozvojových plánů. Jde o to, jak si dobře zvolit sektor, jak na, dobře nastavit projekt, aby když stavíte cestu, tak abyste prostě nepostavili jenom cestu, ale abyste se postarali o to, že ty komunity, které kolem té cesty žijí, eh, potom eh, také tu cestu udržovali. A to i například pro okamžiky, kdy dochází k nějaké krizi, ale eh, teď nemusím mluvit o cestě. Týká se to také škol, nemocnic a tak dále. Všechny tato infrastruktura musí fungovat i za velmi nepříznivých podmínek. To je tedy logika eh, té humanitární a následně rozvojové pomoci. A když se tak podíváme na další cíl, chtěl bych upozornit na ty pomocníky v oblasti rozvoje pomoci, protože některé nevládní organizace to chápaly jako to, že nabíráme my eh, jejich eh, pracovníky. Já jsem se jim snažil vysvětlit, že by se neměli znepokojovat, že nám jde hlavně o to, abychom vytvořili jakýsi základ pro ten pozdější nábor nevládních organizací. My tam trochu investujeme do jejich vzdělání, samozřejmě se postaráme o jejich bezpečnost a tak dále. Snažíme se nediskriminovat z důvodu věku. A jsou tady organizace jako je Save the Children, Červený kříž, Rudý kříž. A potom je posíláme do míst jako je Juba, kde se naučí, eh, jak poskytovat pomoc. Další, myslím, úspěch eh, se týká legislativy v oblasti civilní ochrany a vedli jsme velmi složitou diskusi o tom, jak by to mělo být navazáno na tu humanitární eh, reakci. Naučili jsme se to více využívat a samozřejmě se musíme držet zásad eh, solidarity, neutrality a tak dále. a na základě toho vznikla iniciativa JOBO. Teď máme eh, legislativu, která se začíná eh, implementovat ve členských státech. Eh, nechceme nikomu diktovat, ale minimálně teď můžeme ukázat, že máme zkušenost s posilováním odolnosti místních komunit. protože kolikrát e, není možné bez hodnocení rizik využívat strukturální fondy. A to rozhodně nikomu neusnadní život e, těm v našich chudších státech. Že se tím musí projít, ale všichni s tím souhlasí. Já si myslím, že to je dobře. A pokud to dělají Číňani a Indové, když budují železnici nebo budují přístavy, nebo když budují Bangladeši textilní továrny po té nehodě, to všechno je hodnocení rizika, snaha o to, jak ta rizika zmírnit a snažit se to e, prosadit také v myšlení lidí. No a ještě takový e, směrovník do budoucna. Globální rozvoj v Evropě hospodářsky bude do budoucna mít trochu menší váhu, takže Snažíme se iniciativně mobilizovat nové dárce, kteří do toho procesu vstoupí. A to není snadné. Je to složité, protože ve všech kulturách, a to si myslím, že už jsem na půdě tohoto výboru říkal, všechny kultury mají silně zakotvenou potřebu pomáhat jiným, pomáhat bližním, ať už křesťanství nebo islám. Ale to probíhá nejrůznějšími způsoby a přejít od systému, kde kombinujete zdravotnictví s nějakou politickou agendou do systému, který je podobný našemu, že pomáháte lidem nezávisle na barvě jejich kůže, věku, eh, podmínkách, náboženství a tak dále, to je pro mnohé země obrovský krok. Podíváme se například na arabské země, v Arabském zálivu, mnohé jsou velice movité. Tam si musíme uvědomit, že někdy opravdu ty peníze doprovází určitá, určitý politický program. Děje se to i u nás, dobrá, přiznám to, ale přece jen naše pomoc se zakládá na takovém konceptu neutrality a nezávislosti a jak my se k tomu snažíme přistupovat. Vedeme dialog, účastníme se konferenci, například Kristalina nedávno byla v Emirátech, udržujeme s nimi styky, já mám skvělé vztahy s konferencemi, E, právě v těchto státech. A nyní máme pozvánku pro všechny regionální organizace a my sami se snažíme zvát organizace, aby s námi hovořili k tématech regionální pomoci. A jsme svědky toho, že některé, některé naše protěžky opravdu Někteří naši partneři se mění, například Kuwait víme sice proč, ale tam mnoho peněz proudí do multilaterálních systémů. Saudská Arábie poprvé v dějinách bezpodmínečně investuje do zahraniční pomoci. Takže vidíme první vlaštovky, které svědčí o tom, že je už takovýto přístup zajímá. Není náhodou, že Turecko chtělo být hospodářem světového samitu v Istanbulu v roce 2016 a snaží se právě dostat do té skupiny dárců přesně z tohoto důvodu. Nyní masivně zvýšili eh, množství prostředků na humanitární pomoc a rovněž už se v tom systému ukazují jako spoluodpovědní. Takže situace se vyvíjí a já jsem přesvědčen, že je to bezpodmínečná předstupní podmínka toho, že naše koncepce pomoci jiným státům vůbec přežije. A nehovořím pouze o Arabském zálivu, hovořím o Brazílii, Indie, Číně a jiných státech, které postupně budou chtít sehrávat tuto významnější, významnější úlohu. Tedy, rád bych, paní předsedkyně, skončil právě eh, na tom. Mám tady ještě dokumenty o syrské krizi, o vývoji ve Středoafrické republice a tak dále, ale tam si myslím, že o těch výzvách víte. Já jsem se právě vrátil z Demokratické republiky Kongo. Můžu vás ujistit, není to žádná legrace, čeho se tam svědky. My jsme se tam rozjeli jednak, abychom se přesvědčili, že náš systém funguje, a jednak protože v Jižním Sudánu v současné době a právě v Syrii máme obrovské potřeby, a to už nezmiňuji Afganistán a Pakistán, abychom nezapomínali, že průběžně máme obrovskou skupinu potřebných. Rok od roku vypadá situace beznadějně a my je nemůžeme nechat na holičkách, nemůžeme na ně zapomínat. Tedy snaží se, snažíme se ukázat, že jsme s nimi, že se jim snažíme dodat odvahu i je vybízet, aby s tím něco dělali. A jeden z důvodů, proč jsem se tam rozjel, bylo, že jsem se snažil vyslat Kabilovi premiérovi silný, silné poselství, že si nemohou být stoprocentně jistí, že Monusko zůstane na východě navždy, protože je to 1,5 miliardy, je to tedy mm, opravdu významná částka a proto se musíme zajímat o to, jak se urovná problém vlastnictví pozemků, další základní záležitosti a ta anarchie, která tam vládne eh, v tom systému, to se musí vyřešit, protože jinak ten konflikt neustále bude mít určité stimuly a my si s tím neporadíme jenom nějakou pomocí. Proto velice konkrétní poselství, které zde předávám. Pokud vy rovněž jedete uh, vedete kampaně, dostanete takový dárek od Kristaliny Georgievy. Budete mít informační arch a jde o to, vždy kopírujte, hovořte stejnou řečí všude. Čo, cokoliv, k čemukoliv přistupujete vy, měli byste mít ty programy k dispozici, máte to na webu a máte tam i vzkaz naší paní komisařky k tomu na ozdobu. Děkuji, pane Sorensone, za to, že jste se s námi podělil o všechny tyto informace. Velice užitečné jsou pro nás. Musíme spěchat, nemáme už příliš mnoho času, pan Garanc. Děkuji. Chtěl bych poděkovat vašemu oddělení, a také paní komisařce, vám také osobně. Eh, jste výborně informován a je velmi příjemné eh, s vámi eh, změňovat názory. Já mám eh, dvě lítosti a jednu naději. Ta první lítost je to, že se nepodařilo navýšit objem humanitární pomoci. A stydím se za to, že um, jsme museli souhlasit s dohodou, která přitom vůbec nezohledňujete podmínky, které a, a ty krize, které se neustále stupňují. Zna, co budeme říkat zítra těm, kteří budou oběťmi někde ve Středoafrické republice? My máme problém s prostředky, se závazky a platbami. To je přece absurdní. Já nevím, jak jim to potom máme vysvětlit. A vůbec jsme se nesnažili tento problém vyřešit. Bylo mi řečeno, že členské státy se staví proti tomu, aby E, e, byla uzavřena dohoda o dotečném financování. Mě by zajímalo, které státy to jsou. Bylo by dobře na to upozornit a e, kritizovat je. Pro nás je to nepřijatelné. Máme přece povinnost jako 28 členských států poskytovat tuto pomoc, pokud to nemůžeme dělat, tak nám no, řekněte nějaké důvody, které bychom mohli uvádět. Měl zajímavě, mě, jestli by například Evropský investiční fond by nemohl předfinancovávat eh, tyto potřeby v případě, že české státy nepřekonají eh, svou neochotu. Jak říká, že to je otázka mandátu, vždycky se hledá nějaká výmluva. Ale já si myslím, že v případě těchto krizí žádné výmluvy neplatí, žádné polečující okolnosti eh, nejsou relevantní. Moje druhá poznámka. A myslím, že tato je vhodná příležitost eh, souvisí s tím, že eh, před 20 lety došlo k rvánské genocidě eh, té kolektivní paměti. To vnímáme jako zločin spáchaný státem, který byl dobře zorganizovaný, který umožnil, aby se odehrál taková tragédie a já se ptám, jestli jsme dnes vybaveni a připraveni na něco podobného a jestli jsme připraveni zabránit existenci nové genocidy, kdyby to bylo nezbytné. Vždycky jsem možná v Středoafrické republice. Tam se, jestli jsme jako mezinárodní společenství lépe připraveni zasáhnout I ve Spojených národech eh, k tomu nejsou všichni ochotni. Všichni přitom věděli, co se děje a nikdo se do toho nechtěl pustit. Eh, všichni se vzájemně upozorňovali, bylo to hodně eh, nesmyslné a na závěr se nic nestalo a jenom jsme přihlíželi vraždě 900 milionů lidí. A ta naděje, kterou bych chtěl vyjádřit na závěr, doufám, že budeme schopni se mnohem více zorganizovat eh, a tak, abychom se v budoucnosti tak často nezesněšňovali, až budeme řešit problémy, které se vyskytnou. Děkuji vám, paní Gerenci, a děkuji také, že jste připomněl rovanskou tragédii. E, a nyní mi dovolte, abych dala slovo paní, panu Mičelovi, také na tři minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji pane Serencné, za velmi zajímavé, zajímavý přehled těch největších úspěchů. Já už nebudu kandidovat ve volbách a myslím, že po těch deseti letech bych nedostal ani jeden hlas za práci eh, na těch základních eh, principech. A to je nejhorší na našem působení, že práce na našem výboru Eh, není voličsky nějak viditelná. A přitom my se tím snažíme reagovat na měnící se svět, protože pokud necháme, aby ty problémy přetrvávaly v rozvojem státě, tak tím zachováme jenom horší svět pro naše děti. Ale taková politika. Eh, my s tím nemůžeme nic udělat. Chci se ptat na dvě zprávy. Na dvě zprávy. Eh, jedna z nich se týkala Eh, snižování rizik v případě přírodních katastrof a odolnosti vůči těmto rizikům. Pan Serensen to tam také zmiňoval. Je to trochu jako rozdíl mezi udržováním míru a jeho aktivním eh, vytvářením. Nejde jenom o to, jak uhasit ty plameny, napřed musíme Eh, vycvičit hasiči, kteří by mohli zasáhnout. Eh, jak eh, spolupracuje ECHO a DEVKO, jak bychom mohli tuto agendu posunout ku předu. Jeden z největších skandálů, který jsme v Evropě měli, je to, že každý den umírá více než 20 dětí. Doufám, že se nám podařilo dělat pokrok u některých z těch věcí, ale Teď bychom se měli podívat na eh, cíle eh, udržitelnosti a jedna z těch věcí, které mě napadají, je to, že je to skandál. Náklady nečinnosti Evropy v této oblasti. My jsme zveřejnili zprávu, kde jsme uváděli, že Chceme více Evropy, tam bylo řečeno, že bychom ušetřili 400 milionů eur jenom na transakčních nákladech. Vzpomeňte si, nebo vědomte si, co bychom mohli dělat ze 400 miliony. Eh, a to je jenom jedna oblast eh, úspor na hlato komise. Ale tím klíčem k tomu je nějaký strukturovaný kontext spolupráce mezi parlamentem, komisí a členskými státy, aby vyvinuli tlak na radu, aby to konečně nechala. Někdy už by to mohla vést syrská vláda nebo britská vláda a komise někdy jinde a DG Echo, ale musíme eh, se nad tím zamyslet a uvědomit si, že musíme eh, podnítit ke spolupráci národní parlamenty. už jsem se o tom zmiňoval i u kolegu na devku, musíme to promyslet, musíme se zamyslet na strukturu spolupráce se všemi těmito institucemi, aby ty peníze nebyly plítvány. Doufám, že se dostane k těm 6 miliardám za rok, které komise říká, že by potřebovala. Ale polovinu snad nebo nějakou jinou část na dostanete, jinak je to skandál. A ten skandál musíme řešit, musíme najít nějaký způsob, jak se tomu postavit. A proto by mě zajímalo, jak se eh, to zúročit ty zkušenosti, které máte. A ještě jednou vám děkuji za vaši prezentace. Merci beaucoup. Děkuji vám. A poslední vystoupení je paní Ho na tři minuty. Yes, thank you, Mr. Sorensen, for that. Ano, děkuji, pane Sorensene, za opravdu zajímavou prezentaci. Já mám pouze dvě otázky. Jedna navazuje na slova pana Michela. Totiž máte pocit, že to, co děláte, má nějaký dopad, že působíte i na jiné unijní orgány, které často jsou těmi uh, vedoucími činiteli, kteří se snaží dosáhnout globální dohody ke klimatickým změnám. Hovořili jsme o snižování vlivu na životní prostředí, o tom, že chceme mít kontrolu nad klimatickými změnami, aby nám to neuteklo, ten problém. Máte pocit, že to, čím se zabýváte vy, má vliv i na rozhodování těch lidí, kteří se tam snaží dosáhnout nějaké dohody? A druhá otázka. Zajímalo mě, co jste zde popisoval v kontextu získávání nových dárců a zdálo se mi, že zmiňujete hlavně muslimské země. Proslýchá se kritika humanitární pomoci v tom smyslu, že je velice logistická, velice taková mužská, velice technická a často uh, není niancovaná. Máte pocit, že se ta situace spíše by zlepšila, že by ty priority se trochu přeskupily, kdyby byli dárci nebo kdyby dárci pocházeli z jiných zemí. Děkuji, já teď dám slovo panu Serensnovi, ale Poté skončíme tu debatu a následovat bude koktejl před sálem, abychom se rozloučili. Říkám to jenom proto, abyste neodcházeli předčasně. Pane Senes, nemáte slovo. Já chci jenom říct, že to... Já jsem nepřišel jenom na koktejl, ale i tak zůstanu a dám se s vámi skleničku. Děkuji vám za to milé pozvání. Pane Gerence, já možná eh, nejprve odpovím panu Michelovi. Um, I know the feeling. Sometime a man has to... Pane Michele, znám ten pocit. Někdy musíme konat. Prostě to, co nám přísluší. A pokud by více politiků opravdu se vložilo do toho, co dělat má, tak by svět vypadal jinak. Doufejme, že k tomu bude docházet, ale ano, práce, například na snižování rizik a dopadu kalamit a tak dále, možná je nenápadná, možná to není práce, kterou lze prodat voličům, ale přesto cítíme tu morální povinnost se tím zabývat. Otázka, zda jsme schopni dosáhnout skutečného pokroku, například v rámci DEVKO s jinými v rámci komise v součinnosti s členskými státy například protože vlastně zde to má dopad i na vaše slova o parlamentu, o členských státech, kde musíme vždy brát v potaz, že i oni jsou tam mocnými hráči. A pokud by se nám podařilo spojit síly, tak bychom byli co by ti dobrodinci v podstatě neporazitelní. Dám vám příklad. Agenda týkající odolnosti tu e, zviditelňujeme, ale nejsme sami. Zabývali se ji už Britové, Američané, Němci se v tom angažovali zejména před volbami. Ale došlo k určitému novému vývoji, totiž podařilo se nám rozeslat společný dopis s pokyny všem našim delegacím ve všech těch zranitelných zemích, ale zároveň i všem velvyslanectvím členským státu. A podepsal jsem to já a Ferdinand Futozo z DEVKO a zároveň představitel členského státu, toho kterého. A to je poprvé a je to obrovský úspěch. A tam se říkalo, zajistěte, že všichni vaši evropští kolegové, ať už v Bamaku nebo v Kartumu a tak dále, budou spolupracovat v oblasti předcházení katastrofám a budou se snažit směrovat tu pomoc příslušným způsobem. Otázka, zda k tomu dojde. No, to je otázka, zda je sklenice poloplná nebo poloprázdná, ale mohu vám říci, že eh, takovouto iniciativou došlo k úplnému posunu té dynamiky a té spolupráce Nechci zde zacházet do podrobností. Eh, ono to sahá od eh, vzdělávání mladých lidí v Nepálu, jak reagovat na zemětřesení a mm, té prevenci, například eh, mezi školáky, ale rovněž vzdělávání těch pastevců, jakým způsobem například si postupně ubíjet zvířata, když dochází k souši, když je nedostatek vody a tak dále, jak postupovat strategicky se svým stádem. Zmiňujete se o nejrůznějších výhodách, které přináší celounijní iniciativa. Jak je to úsporné? My jsme nedávno přišli eh, s určitými zjištěními a sami jsme ji chtěli využít eh, těch celokomisních zjištění, i když některé mechanismy nejsou až tak ortodoxní a politicky ale je to pro občana jednoduché. Je to snadno pochopitelné, totiž my vybíráme určité peníze, nabízíme určité východy, výhody, které musí jít k těm potřebným. To pochopí každý. A občané rozumí i tomu, že ta páka není tak silná, pokud každý členský stát si vaří svou polívčičku a proto je důležitá ta součinnost. Máme na to čas šířit tu osvětu. Je to povinností náš všech informovat o tom lidi politici, politické strany by měli sami potrhovat to propojení mezi tím, co se děje vnitrostátně a co se děje v Bruselu. Já jsem dnes vyplnil nějaký dotazník nějaké instituce, který se týká toho, jak funguje EU a tak dále. A jedna z otázek je, cítíte se optimistou, jak velkým optimistou. Uh, jak funguje demokracie v Evropě. Máte pocit, že evropské politické strany jsou propojeny s národními, jsme schopni eh, popotahovat je k zodpovědnosti a tak dále. Teď se vrátím k otázkám pana Gorence. Mně by nevadilo klidně tady zostudit, zostudit ty země, které se snaží tam šetřit. Mně by to nevadilo, ale to není nic překvapivého, kdo tam mezi nimi je. Jenom si na chvilku poslechněte vyjednávání eh, těch rozpočtářů na radě a bude vám to jasné. Eh, myslím si, že kvalifikovaná většina proti by nebyla, kdyby se o tom v parlamentu hlasovalo, ale opravdová obtíž nastane na podzim, když bude ten pozměněný rozpočet, který se bude snažit obsloužit jak mě, tak i jiné Eh, eh, jiná ředitelství. To bude ta opravdová bitva. Nyní na konci volebního období nové komise přijde nový parlament, ten nebude až tak nový, bude částečně nový a já bych řekl, že tam musíme vyčkat, tam to může vážně selhat. A pokud nedostanu těch 2,5 milionu dodatečných prostředků, které opravdu potřebuju, budu muset převést tak velký dluh, že humanitární pomoc rozhodně na začátku příštího roku se prostě zastaví, že už to kolo mm, zabrzdí. Já už jsem vlastně i složil poklonu eh, rozpočtovému výboru, který navrhl posilu. To byly ty slavné noci listopadové a bohužel to propadlo. A proto jsme zde s takovýmto osudem. Měl bych z toho opravdu špatný pocit, abych na prvním briefingu nové komisi musel říci, um, sněmovna zbankrotila, eh, chceme mít humanitární pomoc, ale bohužel, milá komise, první rok eh, máte svázané ruce, protože máme eh, ty převedené prostředky, které musíme nejdříve splatit. Takže těch 2,5 milionu je pro nás rozhodných. Já budu bojovat do poslední kapky krve. A Rwanda. To je další téma. Zda jsme se poučili z minulosti, se ptáte. Já se domnívám, že tady počítám slova, ale u Středoafrické republiky tam jsem přesvědčen, že byli tací, kteří to cítili v kostech, než k tomu došlo. Kristalína, to byla jedna z nich, ona to prioritizovala, spolupracovala s francouzi, okamžitě tam vysla své lidi, mobilizovala prostředky a přišli jsme. Když na tom záleželo, ale bohužel ty skupiny, které měly být eh, aktivizovány, aktivizovány nebyly. Ono to často je těžké, když humanitáři se mají obrátit na vojenské jednotky. Ale pokud nemohou s tou humanitární pomocí dojet ani do hlavního města, tu pomoc prostě nemohou dodat, protože si e, lidé e, odsekávají hlavy, tak tam ty vojáky potřebujeme a to je takové vystřízlivění, že my musíme rovněž být schopni si přivolat ten eufor. Eufor už rozhodl nakonec, někdo tam jede, ale už je to pět minut po dvanácté. Žádný zázrak, pouze malinký krůček předu. Možná, když se budeme snažit více, tak se nám nakonec něco podaří. My jsme si vnitřně proanalyzovali eh, mimochodem ty půjčky, ty úvěry EIB. Nějací opravdoví mudrci v komisi řekli, ano, je to krásné, ale křídla to nemá. Já se o tom zmiňuji často, protože říkám ano. Když se to nepodaří eh, dveřmi, tak musíme oknem. Jde o to, zda eh, jsme schopni vůbec ty potřeby neustále jako téma zmiňovat. Klimatické změny, zda je to v kontextu. Ano, já budu v komisi vyjednávat s Sebeke. A je úzká propojenost mezi snižování eh, rizik eh, různých eh, katastrof a eh, klimatickými změnami. Oni se naopak obracejí na nás, když jedou do Birmy, eh, aby tam pracovali eh, na snižování klimatických dopadů. Oni chtějí, um, aby mý lidé jim pomáhají, takže ten vztah tam je. Stejně tak eh, s výzkumníky a s výzkumníky týkající se pracovních míst. Oni chodí za mnou, eh, jsou pod velikým dojmem mimochodem toho, jak my pracujeme v tom středisku snižování hm, dopadu katastrof a tak dále. Říkáte, že humanitární pomoc často má podobu takovou mužskou, svalnatou. Já si nejsem jist. Právě naopak v ní často dominuje mnoho velice odvážných žen. Minulý týden jsem strávil čas v jejich přítomnosti a jsem opravdu plný obdivu. Často vidím, jak jedou někam nákladáčkem, pak z něho vyjdou, jdou dál pěšky. Katance, tam je takový trojuhelník a oni vyjednávají od vesnice k vesnici, zda smějí tedy přijet s tou lékařskou pomocí a tak dále. A to nejsou my lidé, to jsou lidé z těch nevládních organizací. Oni opravdu riskují životem každodenně. Je pravda, že někdy, když hovoříte s těmi lidmi z logistiky, kolegy, kteří mají pod sebou ty nákladáčky, tak tam slyšíte jenom technické pokyny, ale to taky potřebujete. Potřebujete ten nákladák v pravou dobu, v pravý čas, i to letadlo a tak dále, takže potřebujeme to. Muslimské země. Mně nepřipadají, že by byly až tak ve smyslu mačo, ale bavíme se často o tom, jak vlastně dospět do etapy kdy si uvědomí hodnotu neutrálního a nezávislého přístupu. Ono totiž jde o to, že oni sami mají e, představu určitého e, programu, čeho chtějí dosáhnout a my nejdříve musíme pozměnit to, stejně ostatně jako u našich nevládek je tam nějaký, nějaké východisko. A často vidíte určité analogie s tím, jak každá nevládní organizace funguje. A pokud se podaří přemostit ty zájmy, tak se výsledek dostaví. Proto jsem pevným příznivcem světového humanitárního samitu, protože si myslím, že opravdu to potřebujeme na celosvětové úrovni. Je to potřeba přesně, protože se svět tak překotně mění a nemůžeme e, považovat za samozřejmost, že naše hodnoty automaticky přijmou i všichni ostatní. Ne, Vyžaduje to dialog, diskusi, kde my prostě skromně řekneme, my k tomu přistupujeme takto, vy jinak, dobrá, zkusme kompromis. Tedy bude to mnoho práce i pro další výbor DV pro ten nový a já vám slibuji, že i s ním budu spolupracovat. In English. Teď budeme pokračovat anglicky, protože tlumočníci už musí skončit. Thanks for